Dear colleague, we can, uh, we can start. Kolegové, můžeme začít. Není nás tady sice mnoho. Teď budu pokračovat italsky. E... Pokud nejsou námitky, tak program se považovat za odsouhlasení a přijetí zápisu. Pokud jsou nějaké námitky, No dobře, vidím, že ne, takže můžeme hned přejít ke sdělení eh, tlumočení francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, finština, čeština, estonština, maďarština, polština, slovenština, bulharština rumunština. A mm, mm, zítra tedy nás čeká meziparlamentní schůze, kde budou dispozici všechny jazyky mimo malčtiny a velštiny, jak eh, vždy jsme na webu. Jako první bod programu nás čeká velice významná zpráva o Erasmus+, Plus, kolega Milan Zver, ten nejprve představí návrh zprávy. On eh, hodně na tom pracoval, včetně stínových zpravodajů a hodně, několikrát se sešli, konalo se i slyšení. A jak víte, toto téma eh, řeší eh, to, jaké implementační zprávy mají být předloženy a týkají se všech eh, těchto programů. Je jasné, že tato zpráva je přijímána eh, v okamžiku, kdy ještě není vůbec jasné, jaké byly dopady a efekty těchto programů, protože v podstatě to je teprve dva a půl roku, kdy eh, byly odsouhlaseny byl odsouhlasen tento program, ale určitě tato naše zpráva bude zdrojem pro hodnocení, průběžné hodnocení, mm, které komise předloží ke konci roku 2017. A tudíž eh, tedy úkolem bude pouze vyhodnotit implementaci aplikaci těchto programů, aspoň tak to vyplývá ze struktury programu, eh, pardon, zprávy, ale zároveň tam budou určité eh, návrhy do budoucna, čemu by se ty programy měly eh, věnovat do budoucna. Pamatujete si na výměnu názoru 13. července před dovolenými, kdy již mm, mm, zpravodaj předložil o co půjde v této zprávě, včetně stínových, také se tehdy vyjádřili a dnes dáme slovo kolegovi Zverovi nejprve a poté stínovým a poté zainteresovaným kolegům zde z pléna. Myslím si, že eh, by bylo eh, dobré, abyste nám tedy řekli, kdo chce slovo. A nejprve ale kolega Zver, dejme tomu 7 až 10 minut dostane a poté další kolegové tu, a samozřejmě komise také pohovoří. Takže prosím, kolego, máte slovo. Spoštovaná předsedující, spoštovaní kolegy. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Milí vážení kolegové, milí hosté, po roce a půl schůzek, vyjednávání, konzultací, pročítání písemných stanovisek, vyjednávání s Evropskou komisí před sebou máme prováděcí zprávu o programu Erasmus Plus v konečné podobě je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu ve všech 24 jazycích. Jedná se o program, který je výsledkem sjednocení všech eh, předchozích programů. Je poměrně složitý a postoje zainteresovaných stran se liší. Je tedy obtížné dojít eh, k jednotnému závěru. A navíc máme zde striktní omezování délky takovýchto prováděcích zpráv v naší instituci a proto se nepouštím do přílišných podrobností. Výsledkem vyjednávání se zainteresovanými stranami bylo, že jsem vyslechl celá protichůdné náměty a požadavky. Některé státní instituce chtěly zajistit, aby nebylo zapomenuto na předchozí programy jako Youth in Action, Mládež v akci, a byly proti sjednocování těchto programů s Erasmem+. Nedávno jsem obdržel znovu jiný názor skupiny národních agentur, která tvrdí, že eh, Comenius, Leonardo da Vinci by už neměly používány být tyto názvy a že se jim sjednocená podoba Erasmu Plus líbí. Tedy jsou jak nadšenci této nové koncepce, tak odpůrci. Což znamená, že většina aplikací a aktivit je eh, řízená eh, v hlavních městech a nikoli v Bruselu. Naopak jsou i jiní, kteří tvrdí, že vše bylo ochuzeno celou evropskou dimenzi a že eh, to bude na úkor těch programů, to, že už Brusel nebude vše koordinovat. Já jsem dnes eh, spustil zde v parlamentu celoživotní vzdělávání, takovou platformu týkající se Evropské mládeže a tady jsme měli 24 nevládních organizací, které působí uh, v vzdělávání, sportu mm, a tak dále vytvořili takzvanou koalici Erasmus a od nich jsem obdržel ještě další náměty, jak se dá vše vylepšit. Nevládní organizace často sami mají konkrétní zájmy, konkrétní potřeby, konkrétní představy a mrzí je, že jim Evropská komise nenaslouchá. Komise na vše nahlíží znovu odlišně a to odráží složitou povahu tohoto sjednoceného programu. A i to, že se týká tak rozdílných zainteresovaných stran. Není krátké seznámení se závěry mé zprávy. Erasmus se považuje za příběh úspěchu evropské integrace, za něco, co nabízí mladým lidem mnoho nových příležitostí. Ale prvních dva a půl roku implementace nové podoby byly velice náročné. Um, zvýšení rozpočtu se stane realitou až příští rok a v určitých částech programu pouze 20 až 30 žadatelů uspívá, ostatní jsou zamítáni z důvodu nedostatku peněžních prostředků. E, ono se sice záběr Erasmus Plus rozšířilo, ale e, snížil se počet sektorů a programové sektory, oblasti se liší, co se týče úspěšnosti. To, jak komise chtěla zavést digitální eh, žádanky, nic nepřineslo. Jak národní agentury, tak uživatelé měli obtíže s používáním onlineových nástrojů. V roce 2016 komise zavedla určité zlepšení, ale je třeba další zdokonalování, protože si uživatelé nepřejí neustále nové nástroje, spíše vylepšovat ty staré. Rovněž manuál pro žadatel je příliš složitý, je tam mnoho dvojsmyslů a že v některých záležitostech dochází, se pouší do příliš velkých podrobností. Zavádění e, účtování tzv. celkové částky LAMP sám sice mělo zjednodušit e, řízení těch programů a zprávu, ale na druhé straně tento koncept jednotné částky je není spravedlivý zejména pro beneficienty ze vzdálených oblastí. I to se musí změnit, tvrdí někteří. Mnozí tvrdí, že Erasmus Plus sice nabízí příležitosti pro meziodvětvovou spolupráci, ale už ne tolik pro sdílení nejlepších postupů. Mnozí se rovněž domnívají, že Erasmus Plus je nejvhodnější pro veliké projekty, pro veliké žadatele a není střižený na míru menším organizacím. Komise reagovala na tuto kritiku a zavedla rozlišování mezi malými a většími partnery právě v těch klíčových akcích číslo dvě v letošním roce. Ale abychom byli úspěšnější, musíme nadále řešit jak technické aspekty toho programu, tak potřebujeme i zvýšit rozpočet na další programové období. Kapitoly a rozpočty například na vzdělávání, školení, mládež a sport, musí být od sebe jasně odděleny. Dámy a pánové, v nejvyšších týdnech mám v úmyslu se nejméně dvakrát ještě sejít se stínovými zpravodaji. Máme dobré zkušenosti se spoluprácí s Kristinou Lubačkou i s ostatními kolegy a upřímně doufám, že se nám podaří dosáhnout kvalitních kompromisů a e, po podání e, pozměňovacích návrhů, prosím, berme v úvahu následovné. Za prvé, jedná se o prováděcí zprávu, která nám neumožňuje měnit eh, samotné úpravy implementace Erasmus+. Za druhé, určité požadavky by se měly spíše týkat vlád a příslušných ministerstev, protože to jsou právě ty instituce a orgány, které si v roce 2013 vyžádali decentralizaci programu Erasmus+, a právě proti tomu, pokud je protest, tak musíte jít za nimi. Další eh, změny eh, budou předmětem vyjednávání mezi příslušnými ministerstvy eh, po roce 2020 a pak konkrétní technické záležitosti, kterými se už Evropská komise zabývá. Nedává velký smysl zde pojednávat o těchto věcech v naší zprávě. Spíše by se osvědčilo hovořit o těch obtížích přímo v vyjednávání s komisí předtím, než přistoupí ke změnám v roce 2017. Ano, čekám, že obdržím mnoho pozměcích návrhů a z toho pohledu se obracím na paní předsedkyni, aby prodloužila lhůtu o jeden týden tak, aby to nebylo eh, před 24. říjnem a rovněž na hlasování bychom měli být víc času, tak aby hlasování neproběhlo dříve než 5. prosince. Závěrem si dovolím poděkovat sekretariátu výboru eh, KULT, zejména Katý Kater, za pomoc a všem zúčastněným stranám. Děkuji. Grazie. Eh, Samozřejmě nyní stínový a eh, pod i chci poděkovat sekretariátu a Katy nejprve a říci, že my jsme již, eh, než si vezmete slovo, tak řeknu, že jsme se rozhodli, že odložíme na 11. hodinu 24. října deadline pro pozměňovací návrhy a budeme o tom hlasovat 5. prosince. Nyní dám slovo především kolegům, stínovým zpravodajům a poté samozřejmě dalším a začala bych mm, nejprve kolega Takula, Malteze a Maragal. Prosím. Okay. <clears throat> I understood that I'm the first one, so. Pokud správně chápu, tak jsem první. No, tak jsem rád jménem socialistů a demokratů. Já jsem si zvykl používat finštinu, no a zjistil jsem, že tam opravdu jsou nejlepší, tlum, nejlepší tlumočnice eh, v celém DG Inte. Tak toho využiji. Děkuji. A máme nyní zde zcela zásadní vylepšení této zprávě což je dobrá zpráva. Přesto však bych si dovolil nejdříve jmén, poděkoval politické skupině ALDE a Milanu Zverovi za skvělou spolupráci a zároveň i ještě vědeckému týmu Evropského parlamentu za velice komplexní podporu při sepisování a sestavování té zprávy. Zároveň chci dodat, že se jedná o velice důležitou zprávu, protože Erasmus Plus je jedním z nejviditelnějších projevů v praxi toho, jak funguje EU, jak má vliv na naše životy a víceméně je tam zcela ne omezená pozitivní podpora. Sice tam jsou částečné kritické názory, ale i kritici uh, přiznávají, že Erasmus Plus jako takový je velice kvalitní nápad. Výbor potřebuje sehrát důležitou úlohu při rozhodování o budoucnosti toho programu a využijí té příležitosti, abych se obrátil na komisi se žádostí, prosím, informujte náš výbor podrobně, rovněž i z pohledu přidělování rozpočtových prostředků. Nyní už máme uh, nový eh, cíl, nový náboj, který zachází dále než předchozí koncepce Erasmu, což bohužel vedlo i k určitým problémům. Určité záležitosti si zaslouží další vylepšení, další rozvinutí. Bankovní sektor, není patřičným způsobem zapojen formou garancí, to se musí nově koncipovat. Dále potřebujeme i jednodušší systém podávání žádosti A různé nevládní organizace, kterých se to týká, musí mít snažší přístup k celé záležitosti. Zatím je před nimi příliš mnoho, se vrší příliš mnoho překážek. Komise například by mohla vyplat, výplatu prostředků zlepšit tak, že by se i organizace, v níž působí neplacení, eh, volontariát mohli účastnit eh, bez problému. Potřebujeme ze strany komise více informací, tak aby každý občan ve členském státě dokázal pochopit, jak nový Erasmus Plus funguje lépe. Dále si představuji i úlohu sportovního vyžití jako silnější. Já jsem autorem zprávy o e, sportu, oblast sportu e, v Evropském parlamentu a myslím si, že sport zde patří. A další spíše maličkosti, spíše stylistické záležitosti. I těmi eh, se budu zabývat eh, formou pozměcích návrhů, ale jinak eh, chci kolegu Zvera podpořit. V podstatě se jedná o velice kvalitní základ pro další práci. Blahopřeji panu zpravodaji z celého srdce. A to je vše. Jo. I děkuji. A správně, jak chtěl pan Takula, tak ano, zde máme e, paní Elibacku e, z SAD, potom Malteze, Haragal a další, takže je pro kolegyně Elibacky. Bardzo děkuji, paní převodní. Děkuji, paní předsedající. Omlouvám se. E, jedná se o různé komunikace, které nezávisí na mě. Dovolte však, že než se pustím do témata, do tématu Erasmus, Podělím se s vámi smutnou zprávou. Dnes v noci totiž zesnul vynikající polský režisér světové, světového věhlasu Andřej Vajda. Z toho, co vím, tak tu informaci už máte. Je to tak? Já se přesto domnívám, že si zaslouží zmínku na půdě tohoto výboru. Byl režisérem zcela výjimečných filmů, filmů nominovaných Eh, na Oscarové ceny. A nyní už zpráva. Rovněž v první řadě chci poblahopřát panu kolegovi Zverovi. Zpráva jeho je velice kvalitní a víceméně se jí daří vypíchnout to, co je hlavní ve smyslu závěru toho, jak to funguje do posud a zároveň velice kvalitně a správně se zabývá potřebnými vylepšeními pro nové programové období. Souhlasím se zpravodajem v tom, že samé začátky Erasmus Plus byly velice obtížné. V mezidobí už komise mnoho aspektů vylepšila, zdokonalita a například i podávání žádosti, eh, dokumentů, zjednodušování internetových nástrojů, ale přesto všechno úroveň spokojenosti s tím, jak to funguje, se velice liší, jak mezi odvětvově, tak i eh, srovnáváme-li různé akce. Naše skupina socialistů a demokratů podpoří eh, doporučení pana zpravodaje, ale na základě toho, co jsme si zjistili my, mezi uživateli a beneficienty přijdeme ještě i s novými návrhy a soustředíme se na za prvé další zjednodušování jak eh, přihlášek, tak i řízení programů, zdůrazňování profesních proškolování, zjednodušení informací například o profesním vzdělávání, lepší vyměňování doporučených postupů a rovněž budeme žádat lepší mobilitu, zejména pro skupiny s posti- občanů s postižením a skupiny znevýhodněných občanů a rovněž pro pracující studenty tam více než 50 mladých lidí často pracuje a zároveň studuje. Pro tyto osoby, tyto účastníky, jakékoliv ztráty týkající se jejich příjmu, často převyšují eh, ty výhody účasti v Erasmu, tak by k tomu nemělo docházet. V kontextu snižování společenské nerovnosti by to takto nemělo být. Myslíme si, že granty by měly rovněž být přizpůsobeny zemi, do níž daný občan jede a zároveň, aby byly osvobozeny od daně, což zatím má místo pouze v některých členských státech. Budeme se rovněž zabývat eh, tomu, jak je pak uznáváno vzdělání v jiné zemi, už je lépe, než tomu bylo v minulosti, stále ještě není dostačujícím způsobem vzájemné uznávání kompetencí, dovedností, včetně profesních dovedností mezi členskými státy. Rovněž budeme postulovat, aby národní agentury lépe spolupracovaly, jak s belgickou agenturou, s tou prováděcí agenturou v Bruselu, v Bruselu ale i mezi sebou aby národní agentury větší měrou sami prosazovaly program Erasmus Plus a rovněž i přístup k němu a i lepší dostupnost. Rovněž navrhujeme, aby komise posílila monitoring společného implementování pravidel Erasmus Plus. Totiž stejný projekt často v jedné členské zemi má velice vysoké hodnocení protože je dobře eh, spolufinancován, v jiné zemi tomu tak není. Chceme, aby každý projekt byl rovněž vyhodnocován transparentním způsobem a aby zpětnou vazbu ohledně kvality obdrželi všechny zainteresované strany. Rovněž chceme, aby byly respektovány pracovní podmínky volontérních pracovníků. I programy, které zatím nejsou dost eh, proinvestovány, by měly eh, získat zvýšenou pozornost, například celoživotní vzdělávání a školní eh, programy. Já jsem se na pracovní skupině zmiňovala i o ještě jedné věci, totiž existuje celá řada velice dobrých projektů, které jsou však zavrženy, ne protože by nebyly kvalitní, ale protože už scházejí peníze. V tom výzkumném horizontu 2020 se to řeší tak, že kvalitní prodej, projekt obdrží takzvaný patent koeficient dokonalosti. On sice z horizontu není spolufinancován, ale pak v té které členské zemi je na té první příčce. Stává se prioritní. Možná by se takový systém mohl zavést i v Erasmusu. A poslední věc, možná bychom měli signalizovat, že by v rámci programu se mohlo i um, praxe a stáž provazovat lépe se studiem. A poslední věc, jak pomoci nevládním organizacím, které mají sídlo v Bruselu, protože oni stále ještě narážejí na na obtíže. My v tom smyslu přijdeme s doplněními, s pozměňujícími návrhy, ale chci potrhnout, že zpráva jako taková je nesmírně kvalitní. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji, děkuji kolegyně a nyní kolega Maltéze, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Především já eh, zde, stejně jako kolegyně Libacka, mám také eh, stejný požadavek, protože je třeba si připomenout jednoho. Ano, to je důležitý bod. Já jsem mm, e, neopomněla, já jsem chtěla e, začít příští zasedání, mm, tu příští část, až budeme s režiséry, abychom si e, režiséra Vajdu připomněli, takže to není moje opomenutí, já jsem to chtěla učinit poté. poté. Pokud jde o tuto zprávu, já zde v podstatě souhlasím a vidím velice pozitivně práci Nespravodaje kolegy z Vera. Ano, je to dobrý základ pro další diskuze. Je to, je, zprávu lze vylepšit eh, pozměňovacími návrhy, a to především program Erasmus. Jak velice dobře víme, to je jeden z mála programů, který skutečně činí tuto instituci populární. A jde o toho eh, tedy zjednodušit, aby byl dostupnější občanům a především těm znevýhodněným skupinám občanů, eh, tak a protože to znamená, ať jsou sociálně slabí nebo s handicapem a podobně, a aby byl také přístupný malým organizacím. Takže eh, o to jde v pozměňovacích návrzích, které jsme předložili a předložím já ještě. Je tady pouze jeden bod, kde skutečně já nesouhlasím a to je transformace tohoto programu do e, systému půjček studentům. Tady nejde o ideologii, ale je třeba e, si uvědomit, jak to ve skutečnosti takové e, to věci fungují. Například v USA tyto půjčky, to je ekonomická katastrofa pro studenty. Pak miliarda 300 milionů dolarů, to je celková suma těchto půjček, úvěru a nejhorší tedy eh, ta bublina subprime, eh, mm, ta nás nepoučila. Já myslím, že my bychom se měli poučit a přece nekopírovat kopírovat věci, které tam nefungují anebo fungují špatně. A i eh, když jsme viděli, co se stalo s bankami v USA, tak vidíme, že ani teď tam není příliš velké nadšení se zapojovat do podobných věcí. Já tady jsem zcela proti eh, takovému to systému. A i když samozřejmě tento Erasmus je velice populární program, ale není možné, abychom eh, šli cestou těchto úvěrů, protože, nebo půjček, protože to by nahrávalo pouze populistům, že, kteří by říkali, no vidíte, Evropa, to je jenom Evropa bank velkých peněz. A potom si myslím, že i bankovní systémy v poslední době také i příliš začaly zasahovat do našich životů. A mm, tedy teď vlastně i naše eh, mladé lidi, z našich mladých lidí udělat celoživotní dlužníky, to by bylo špatné. Eh, tady s tímto nesouhlasím. Jinak opakuji, pokud je ostatní části, tak eh, je to velice zajímavé a určitě v některé části ještě lze vylepšit, doplnit. Děkuji. Děkuji a nyní má slova kolega Maragal. Ano, děkuji paní předsedkyně. Ano, já nebudu opakovat eh, tady ta slova chvály, která si zaslouží zpravodaj. Já myslím, že mm, zde mm, my, naše výboru, bychom měli ne korigovat tuto zprávu, ale spíše doplňovat určité aspekty, které tam málo zazněly, anebo ne, nebo je třeba to vylepšit. Je třeba je vylepšit, třeba flexibilita, decentralizace. Zde mm, já myslím, že s tím souhlasí všichni, že program Erasmus má problémy se adaptovat eh, eh, na ty malé projekty, na ty malé subjekty, eh, adaptovat se záměrům, zájmům občanů a malých, tedy vzdělávacích institucí. Pro ně vůbec není snadné skutečně si sáhnout na tyto fondy programu. Je evidentní, že je zde určitá tendence směrem ke koncentraci, spíše riziko koncentrace zde je a, takže velké univerzity, velké instituce, které jsou schopny splnit podmínky a poté čerpat mít tedy přístup k fondu programu. Dovolte takovou ještě úvahu, takovou předběžnou úvahu spíše. Řekli jsme si, že Erasmus to není pouze jeden z evropských programů, to je ten důležitý program. A mm, mm, zde Eh, eh, zde je eh, takový sdílený velice pozitivní pocit mm, a zkušenosti z programu Erasmus mají velkou hodnotu, která je nepopiratelná. A já myslím, že bychom mohli položit otázku si, zdali je dobré zachovat koncepci toho programu, to znamená program, který bude jednotný s jednotnými pravidly a zdali možná bychom neměli začít eh, mm, spíše mm, zajistit, aby eh, reagoval na potřeby našeho světa, vzdělávacích institucí, a mm, protože tam ty podmínky někdy nejenom, že se trochu liší, často se dramaticky liší podmínky teď na trhu práce a podobně. Víme, že v některých zónách, v některých eh, německých spolkových zemích nebo na severu, tam ta Eh, schopnost nalézt práci eh, je možnost je docela snadná a na rozdíl od eh, jihu, kde třeba ta nezaměstnanost je vysoká a takže tam ten Erasmus by měl tedy přispívat vím, že to nejsou ty hlavní cíle, tedy přispívat k té zaměstnanosti, ale určitě je hraje pozitivní roli v tomto, takže možná právě eh, prostřednictvím stanovení priorit bychom mohli mm, vylepšit určité situace a to především prostřednictvím těch nástrojů eh, eh, mobility, protože mobilita to je základní nástroj pro vztahy mezi občany a pro přístup našich mladých studentů k k různým tedy vzdělávacím systémům a i profesím, které zatím třeba nejsou jim na dosah v doma v jejich zemích. Takže to bych tam rád zdůraznil, to znamená adaptovat ten program, aby se i uspůsobil těm malým projektům, aby ty měli snažší možnost dostat fondy. A závěrem ještě taková otázka na zpravodaje nebylo by vhodné v této zprávě i mít určitou minimální kvantitativní aproximaci, pokud jde o řízení Erasmus, abychom tam zjistili, to znamená fondy, kolik studentů, kam, kdo eh, se dostal díky tomu programu, eh, na jakém úrovni, jaký je success rate, úspěšnost toho programu. Tady takovou nějakou takovou hrubou představu čís, v číslech, abychom věděli, kam směřujeme, jak jsme na tom. A mm, abychom mohli potom díky tomu mm, třeba korigovat program. A takže to by snad nebylo komplikované. Já myslím, že to by se mělo zadařit. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, prosím, tři minuty. A nyní kolegyně Šojdrová. Pojďka, Děkuji. Eh, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla v té obecné části poděkovat eh, kolegovi Zverovi, našemu stálému zpravodaji, za jeho velmi dobrou zprávu. Eh, samozřejmě vnímáme ty silné stránky Erasmu+, souhlasím s tím, že to je hlavní program, který díky kterému můžeme naplňovat strategické cíle Evropské unie ve vzdělávání. Uh, Eh, je pochopitelné, že se zabýváme tím, co méně funguje, čili těmi slabými stránkami. A já bych se tedy dostala k těm konkrétním připomínkám. Eh, bod 4, tak jak kolega Zver uvádí, eh, je zaměřen na zjednodušení administrativy, které je stále ještě nedostatečné. A já musím říct, že to je jedna z věcí, na kterou by se skutečně komise měla zaměřit. Já uvedu konkrétní věc, univerzita, která podává projekt eh, v akci Strategic Partnership, eh, musí čekat čtyři měsíce na to, než se dozví, zda bude od září takovýto dvouletý projekt realizovat Mezitím se jí sníží rozpočet a ona musí vyjednat spolupráci s těmi třemi partnery v zahraničí, což samozřejmě může mít za následek, že potom ten projekt se třeba nebude dokonce dát realizovat. Čili to, eh, ta administrativa eh, nese velká rizika pro kvalitní realizaci těch projektů. Já myslím, že komisi, u komise vidím snahu na to zjednodušování, ale stále mm, je tady velký prostor pro zlepšení a opravdu zjednodušovat tak, aby to bylo efektivní, aby to bylo pod kontrolou ty výdaje, ale aby subjekty, jako jsou univerzity, silné subjekty, na kterých nám záleží, aby mohly projekty realizovat, aby byly schopné je prostě zvládnout. A druhá připomínka se týká toho bodu 8. Eh, kolega Malteze na to narazil a to jsou ty půjčky, záruky za studentské půjčky. Ehm, já jsem obdržela odpověď eh, paní komisařky v roce 2014, byla to předchůdkyně pana komisaře Navračiče, která řekla, že v roce 2017 bude vyhodnocen tento program a podle e, úspěšnosti a zájmu o program bude vyhodnoceno, zda bude pokračovat dál. Já bych to chtěla kolegovi Zverovi sdělit, ráda mu poskytnu tu odpověď paní komisařky, protože jak to vypadá, tak o úspěšnosti e, tohoto programu lze pochybovat. A skutečně myslím si, že toto není zrovna cesta ke zjednodušení pro čerpání, protože samotné dohadování s bankami, uzavírání smluv s bankami a tak dále je proces velmi náročný. A já jsem přesvědčena, že jestli z toho programu někdo bude profitovat, tak to budou banky. Já se za to omlouvám, je to moje silné přesvědčení. Čili velmi eh, podporuji to sledovat úspěšnost eh, této akce, této podpory a eh, podle toho ji vyhodnotit. Jinak samozřejmě velmi děkuji a podporuji tu zprávu. Sì, certo. Se posso vorrei anche ricordare che non sono... Bych chtěla připomenout, že to je pro master. Zatím to není obsaženo v Erasmu, to je něco jiného, tyto úvěry, to není v těch eh, grantech, eh, v těch stipendiích, to je něco jiného. A nyní bych chtěla dát slova eh, kolegovi Kamer. Ja, vielen herzlichen, herzlichen Dank erstmal an den Děkuji. Děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Zaznělo tady už mnohé, pokud jde o požadavky zejména malých eh, projektů. A již jsme mnohokrát diskutovali o tom, že máme pocit, že komise to, eh, co my eh, jsme považovali za definovaný cíl programu Erasmus+, tedy to, že celé ty postupy, že to celé bude zjednodušeno, tak Eh, že se to vlastně neodráží v těch pokynech. Tedy Tady musíme provádění přepracovat. Není možné, aby nějaký svaz mládeže, když se chce pustit do evropského projektu, nejprve musel vyplňovat 50-stránkový e, eh, žadatelský formulář, a, aby to nakonec možná bylo schváleno, anebo tedy možná také ne. Neustále opakovaně konstatujeme, že prostředky zdaleka nestačí. Ano, Erasmus Plus je samozřejmě velký úspěch Evropské unie, to je pravda, ale zároveň si uvědomujeme, že bychom potřebovali potřebovali vlastně mnohem více peněz, aby všechny ty dobré žádosti, které jsou předloženy, mohly být zohledněny a a revizí od roku 2019 pro roky 2020 a další. To je něco, kde bychom měli velmi přidat, abychom situaci vylepšili. Teď pokud jde o studentské půjčky. My jsme kdysi o tom velmi zlouhavě diskutovali. Zda to má smysl, zda bychom se do toho měli pouštět. A tady nejde o to, abychom Erasmus Plus jaksi nahradili těmi úvěry studentskými, tak to není tedy i pro každého studenta bude fungovat i běžný program Erasmus+, kde se budou tímto způsobem financovat eh, studijní pobyty v zahraničí. Ale navíc jsme k tomu přidali tu myšlenku, že když někdo své magisterské studium chce plně zrealizovat v zahraničí, tak nabízíme přes systém půjček mu mm, něco takového umožnit. Ale také jsme velmi jasně uvedli, že to chceme nejprve zhodnotit, zda je potom poptávka, zájem, jestli je to opravdu využíváno. A já si myslím, že komise by nám k tomu měla předložit velmi podrobnou zprávu, jak je to přijímáno, kde to naráží na problémy, zda studující něco takového opravdu využívají, zda tímto způsobem financují své studie. Již tehdy to vyvolalo velkou kritiku a my jsme velmi dlouze o tom diskutovali a řekli jsme, my to nabídneme jako určitou možnost a potom uvidíme, s jakým se to setkalo úspěchem a kde to naopak naráží na problémy, na nedostatky. A tady si myslím, že budeme muset ještě proskoumat, zda to, co jsme si slibovali, bylo opravdu také naplněno. A já bych byla velmi vděčná, kdyby komise konkrétně k tomuto eh, fondu záruk mohla podat takovou první zprávu o tom, jak to v praxi funguje. Potom ještě jednu větu, která je pro mě velmi důležitá. Z Německa neustále zasnívá, že je tady velký problém se starým programem Leonardo da Vinci. To je pro mě něco velmi důležitého, protože my i mladým pracovníkům a pra, pracujícím um, i těm, kdo um, podstupují odborné vzdělávání, mají možnost jet do zahraničí, ale je tady spoustu překážek i administrativních um, a třeba i řemeslnické e, komory e, tedy by se tady o to měli také starat, ale to nefunguje, to už není možné a já si myslím, že my bychom se nad tím měli opravdu zamyslet a pokusit se tam ty věci zjednodušit tak, aby mladí pracující lidé měli možnost hm, těchto cest. Děkuji. Děkuji, prosím. Dejte pozor na čas, kolega Newer. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já tady hovořím za pana Čambaskyho z EKR. Děkuji panu Zverovi za to, že předložil tak úplnou zprávu a zohlednil různo, různé zúčastněné strany a realitu programu. Pan Čambasky se omlouvá za to, že není tady a poprosil mě, abych vám předal několik jeho postřehů. Erasmus Plus je program, který EKR velmi podporuje a přáli bychom si, aby vzkvétal a chtěli bychom eh, ocenit eh, ty oblasti, které fungují, ale jsou tam samozřejmě i takové, které potřebují eh, vylepšit a na to se zaměřuje zpráva. Tady je potřeba pravidelně hodnotit eh, politiky Evropské unie a kde si myslíme, že je potřeba věci změnit, tak by to mělo být eh, provedeno včas. Jakmile vidíme, že nějaká politika eh, dobře neodráží situaci, není přizpůsobena trhu. Takže tady je potřeba, aby tady bylo více prováděcích zpráv a doufáme, že komise k tomu přihlédne. Občané a organizace se obrací na poslance a sdílí své zkušenosti o provádění poměrně nového programu Erasmus+. Pan Žambasky eh, tam také uvádí, jsem šťasten, že mnohé věci se řeší eh, eh, které jsou pro mě důležité ve zprávě pana zpravodaje a to je velmi dobré východisko. Není tady viditelnost, pokud jde o některé odvětové programy a tady bych chtěl zdůraznit, že návrh zpravodaje vrátit se eh, k takovým označením jako Leonardo da Vinci a Comenius a tak dále, že to podle pana Čambaskyho tady není eh, způsob, jak eh, kráčet vpřed. Bychom spíše měli posvuzovat vědom, povědomí o tom celkovém programu, protože jinak, když bychom se vrátili k tomu starému způsobu, tak by to vedlo spíše ke zmatení. Jsou tady některé změny eh, a mm, vedlo by to eh, k zavádění spotřebitelů eh, nebo tady příjemců programu a dále bychom se měli odklonit od další harmonizace a snahy změnit strukturu Erasmu+. Měli bychom naopak uchovat to, co jsme již vydobili a dále vylepšovat program. To, co je dobré, to bychom si tady měli ponechat a měli bychom se zaměřit pouze na ty věci, které je potřeba změnit. Eh, navýšený rozpočet pro Erasmus Plus je dobrý, ale eh, celkově rostou požadavky na další navýšení programů předtím, ovšem než eh, Mm, rozpoznáme všechny překážky, tak by nebylo dobré eh, všechny tyto požadavky zohlednit. Měli bychom vyčkat a vše zhodnotit. Kolega Kis. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím dodržet řečnickou dobu. Zdá se, že se všichni v tomto sále shodneme na tom, že je to nesmírně důležitý program a zpráva, která nám dnes byla předložena. A také připomínky z těch nových zpravodajů, to, co říkal pan zpravodaj, nám vlastně dávají naději na, na zlepšení Jeden z největších slabých bodů té zprávy je nedostatek harmonizaci mezi národními orgány, eh, kteří eh, to celé řídí. A je tady problém, že v Řecku, kde 50 mladých lidí je nezaměstnaných, eh, jak tady řekl i pan komisař, národní orgány jsou zodpovědné za stabilitu programu a to eh, za v délce roku a půl a nejenom v délce několika měsíců. A eh, rozdíly v přístupu různých eh, řídících správních orgánů v jednotlivých zemích jsou značné pouze 6% Evropanů se donívá, že jejich národní orgány splňují pokyny. A to je opravdu znepokojivé. Myslím si tedy, že bychom měli mít nějaký systém, kterého by se národní orgány mohly držet, který by, by je vedl, tak aby se eh, zlepšila kvalita celého toho postupu, aby se zvětšila transparentnost a měli bychom vytvořit evropské pokyny pro implementování Erasmu, i když to samozřejmě může být obtížné. Měli bychom neustále vyměňovat eh, informace. A Máme tady velmi úspěšný eh, program, ale zároveň jsou tady velké problémy tady si zaslouží pozornost tohoto výboru. Takže my si uvědomujeme, že to je úspěch, ale já si myslím, že takový e, úspěch by si zasloužil větší finanční podporu, tak abychom mohli toho dosáhnout ještě více. Děkuji, kolegyně Ward, Julie Ward. Uh, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já velmi nadšeně podporuji Erasmus Plus v té předchozí podobě, ale i v tom současném zaměření. A musím říci, že mnozí Britové jsou velmi zoufalí z výsledku nedávného referenda o členství v Británie v EU. A, a toto je otázka špatné realizace demokracie. Eh, velká většina eh, v Británii, která volala, vlastně eh, ohrozila Erasmus Plus pro budoucí generace a tím je připravila o možnost stát se zaměstnavatelnějšími. Erasmus Plus se teď snaží zahrnout více mladých lidí i ze znevýhodněného prostředí a je velmi smutné, že eh, britští občané vlastně tady eh, se do toho nebudou moci eh, zapojit a nebude tady to přeshraniční, ta přeshraniční spolupráce a tak dále. A tady něco takového by bylo velmi důležité. A teď vlastně dochází k rasismu a zločinům e, z nenávisti. Je tady e, nenávistná retorika. A e, ředitel Erasmus Plus ve Velké Británii řekl pro Guardian v září, e, že ve Spojeném království je Erasmus Plus velice populární a, a e, je jasné, že je tady velký přínos. Studenti získávají větší sebevědomí, lepší akademické výsledky, je tady potom menší nezaměstnanost a e, vět, vyšší platy v dalších pěti letech. A 15 500 studentů ze Spojeného království využili tento systém a 7 000 akademických pracovníků. 75 18 eh, až 25 eh, letých, kteří hlasovali eh, v hlasování o referendu, hlasovali pro, zůsta, pro to, aby se setrvalo v Evropské unii. No, to, vím, to víme, Kolik mě Čuli, kolegyně Trupel. Děkuji. A teď se napříč frakcemi upozorňovala na to, že program Erasmus je velkým úspěchem a já bych to ráda ještě e, zdůraznila. Ono je to tak i na veřejnosti. Je to jeden z mála případů, kde se nemusíme přijít o to, že je to opravdu smysluplná politika, politika, která prospívá mladým lidem v Evropské unii a i e, nad rámec Evropské unie. Eh, Evropský parlament ve stanovisku k midterm review požadoval mnohem více prostředků pro Erasmus a také i nad eh, limity MFF. Máme tady sice teď návrh komise, který sice ukazuje, že jsou ochotni zvýšit rozpočet, ale samozřejmě eh, nezachází tak daleko, aby překročili určitý limit a já si myslím, že tady bychom měli argumentovat tím směrem. Je potřeba, aby se ten rozpočet zvýšil a měli bychom i na nadále vyvíjet tlak tímto směrem. Potom dvě drobné připomínky. Opakovaně od různých aktérů, kteří se účastní toho programu, eh, jsem slyšela, eh, že eh, povinnost prokazovat určité věci oproti tomu přínosu je veliká. Není to tedy přiměřené. Já bych chtěla požádat, aby komise tady byla otevřená a pokusila se to vylepšit. Pak se tady také kritizovala uh, otázka struktury pokynů, které jsou eh, na internetu eh, k různým cílovým akcím. Byly tady také předloženy návrhy, jakým způsobem to udělat, eh, jak to zestručnit. A tady bych chtěla k tomu také komisi vyzvat. Myslím si, že mnozí, kteří se toho účastní, mají tu nejlepší vůli dobře s programem pracovat a mají z praxe různé postřehy, jak management e, zlepšit a já bych chtěla, aby komise toto zohlednila a vyslechla. Kolegové, než dám slovo komisi e, i e, po dohodě s kolegou Zverem, tak máme to štěstí, že dnes zde máme zástupce z agentury Eh, mm, pro eh, evropskou mládež, kteří přišli nás vyslechnout, takže i určitě eh, kolega Zver se mnou bude souhlasit, abych dala jim hned slovo, mm, velice stručně, a poté komise. A mm, takže zde chci připomenout, že zde mm, jsou v e- Evropském parlamentu a chtěli navštívit především náš výbor, a, e, mm, e, protože my mm, v podstatě protože oni představují tu identitu tohoto programu. Děkuji, paní Kosta, dámy a pánové, vážení členové výboru. Chci poděkovat celému výboru Evropského parlamentu, že naši Agentuře jste dali možnost vystoupit eh, v rámci eh, zprávy ZVER o projektech Erasmus+. Eh, zde konkrétně to ukazuje, jak Evropský parlament chce pomoci vytvořit síť agentur pro mládež Eh, pro, eh, to je tak důležité pro eh, mladé generace a zpráva Zver se zabývá realizací programu plus se snahou Erasmus plus se snahou ho vylepšit a samozřejmě Tady jde o to aktivně zapojit i síť agentur a národní agentury pro mládež a e, ve světle toho, co říká naše síť, tak podporujeme zprávu zver e, v její celistvosti a je třeba, abychom e, věnovali příležitost především některým aspektům, protože je třeba dohlednout na řádnou implementací. Za prvé, i je třeba si uvědomit, že je třeba rozvoj sítě by měl být i ošetřen v rozpočtu. Eh, zde eh, především jde přece o politiky pro mladé generace. Je třeba i zdůraznit, že Youth Network, tato síť je formální i neformální, je velice důležitá, musí být inkluzivní a hra je důležitou roli i proti radikalizaci a proti nesnášenlivosti. A eh, řízení je decentralizováno a zde jsme přímo propojeni se konečnými příjemci my se snažíme garantovat i důvěru takto v tento program. A závěrem, eh, my, eh, ta spolupráce mezi národními agenturami je důležitá i napříč všemi sektory, což aktivně přispívá k realizaci tohoto programu a jeho efektu. V příštích letech se budeme snažit posílit určité aspekty spojené s programem a to i to, co zmiňuje zpráva ZVER především úsilí, aby ten eh, mm, program byl dostupnější, především těm eh, osobám znevýhodněným. Je třeba zlepšit i procedury s ohledem na specifické rysy různých kategorií osob. Národní agentury Eh, eh, musí eh, v příštích letech mít větší prostředky k dispozici, tak aby mohli lépe přispět k, k fungování programu. Je třeba zlepšit struktury, protože to je s cílem efektivity tohoto programu. Je třeba proto posílat i vztah mezi agenturami, a evropskou politikou pro mládež, Evropskou komisí a bylo by tedy vhodné, abychom i mm, my měli eh, možnost tedy eh, ovlivňovat implementaci eh, evropských a národních politik. Národní agentury vytvoří tedy tuto síť a tak vlastně dávají možnost prezentovat specifické projekty, které jsou v souladu s politikami a podle mě to je, eh, v tom je ta eh, důležitá role naší sítě. A závěrem je třeba zvýšit prostředky eh, v příštích letech a to za i zmírní tu míru zamítnutí těchto projektů a tak ty projekty budou kvalitnější a bude to skutečně mít dopad na sociální podmínky mladých lidí. Jenom ještě závěrem chci podpořit eh, to, že jde o investice do lidského kapitálu. To je to, co Evropa potřebuje a co podporuje Evropský parlament, protože to je eh, důležitý politický cíl a je třeba se této linie držet. Děkuji a teď dáme přímo slovo eh, Eh, tedy chci ještě zdůraznit, ano, že eh, kapitola Mládež a Erasmus to je velice důležité a i já eh, samozřejmě, že si chceme vyslechnout komisi a zpravodaje, ale já bych chtěla říct si také pár věc. Zdá se mi, že komise věnuje pozornost určitým pilotním projektům, a to je důležité, které se týkají programu mm, Erasmus bez papíru, bez dokumentů. Jde o to zjednodušit řízení, zjednodušit papírování a tady mm, e, jde o student e-card. No, to je to, co my se snažíme propagovat. My jsme to i požadovali. A takže to, e, tady se chci zeptat, zda toto dojde, někdy bude přijato v nějaké dohledné době. Za druhé, Erasmus Placement. Jeden z požadavků žádosti mm, mm, se týká toho, že mezi... My potřebujeme vyjasnit jednu věc. Mladí lidé i po té, co získají eh, diplom, tak jsou absolventi, mohou mm, tři roky ještě participovat na Erasmus Placement, ale dnes je to pouze rok. A já se ptám, zda je zde vůle rozšířit tuto možnost, prodloužit tuto lhůtu, protože to je velká příležitost, aby se tak mohli začlenit na trh práce. Erasmus Mundus závěrem. Chci vědět, zdáli, já jsem viděla v Tunisku zajímavé věci. Tam vznikla kancelář Erasmus právě při delegaci EU. A já se ptám, zda toto je nějaká tendence, je to směr, který propaguje komise, e, to znamená šířit tento program ve třetích zemích. Možná to asi bude e, důležitá otázka do budoucna a dala bych slovo tedy komisi. Máme zde paní eh, doktorku Francisku Sen, která je vedoucí Erasmus Plus a koordinačního programu. Prosím. First of all, I would like to thank you for this opportunity. V prvé řadě bych ráda poděkovala za příležitost, kterou jste nám poskytli k tomu, abychom mohli přicet svými komentáři k návrhu té zprávy. Naše stanovisko? No, vítáme vaše doporučení. Jsme jim velice rádi zpráva nám připadá opravdu velice vyvážená, tedy její návrh. A i doporučení jsou sladěny se snahami, snahami nás všech v zájmu zlepšení programu a rovněž i v zájmu zajištění adekvatních financí. Co se týče pracovních vztahů a dobré spolupráce mezi všemi eh, stakeholdery, to je samozřejmě zcela zásadní i pro komisi. Vidíme, že právě zpráva je zářným příkladem takovéto skvělé spolupráce a děkujeme, že jste do ní zapojili i komisi z toho pohledu. Nyní záležitost koordinace koordinace implementačních prvků projektu a monitorování implementace pravidel a zda tedy vše probíhá harmonizovaným způsobem. No, jsme, jak vy, tak my na stejné straně. I my se domníváme, že je to zárukou úspěchu toho programu. Už dva roky se snažíme tímto směrem působit a z těch doporučení nám je jasné, že musíme pokračovat a že v těchto snahách ještě je co udělat. Spolupracujeme úzce s národními agenturami, máme často takové zasedání pracovních skupin. Rovněž dáváme k dispozici virtuální komunikační platformy a proškolujeme pracovníky těchto národních agentur právě proto, aby proces vyhodnocování zajistil, že vše probíhá v souladu s projekty a že je vše co nejvíce harmonizováno, ale chápeme, že nám byl vyslán signál, že musíme se snažit více. Dále v rámci zlepšení musíme posílit komunikace nikoli pouze mezinárodními agenturami, ale rovněž i s výkonnými agenturami zde v Bruselu. Sami přijdeme s příslušným návrhem v tomto smyslu. A nyní nástroje IT a zjednodušení postupů, obchodních postupů. Ano, vážíme si všech snah, které už byly investovány do zjednodušení postupu a máme i akční plán pro informatiku. A myslím, že všechny zainteresované strany uznávají, že se něco v té věci děje, ale zároveň chápeme, že je nám řečeno, že ve zjednodušování musíme pokročit dál, že to nestačí. Věřte mi, snažíme se ze všech sil a do konce letošního roku přijdeme s novými návrhy a novými implementačními postupy. Manuál programový manuál a rovněž eh, výzva k podávání návrhu na financování, to zde bylo zmíněno několikrát. V nejbližších dnech zveřejníme eh, nový manuál nového průvodce programového. Chci zdůraznit, že se jedná o právní dokument tedy je nutné do něj zapojit určité právně závazné informace. Na druhé straně se snažíme a vytvořili jsme i takový onlineový nástroj doprovodný, který bude přátelštější vůči žadatelům a v, záleži- v závislosti na profilu a na odvětví ten programový průvodce bude srozumitelný pro veřejnost, snáze srozumitelný. S tím jsme původně nepočítali, ale bude to implementováno v nejbližších týdnech. Rovněž na žádost Evropského parlamentu jsme sjednotili celý postup překladu těch programových průvodců tak, aby byly vždy přístupny co nejdříve, tedy vždy v nejkratším možném lhůtě ve všech jazycích, no a s pomocí kolegů v překladatelských službách se snažíme zajistit i kvalitu eh, těch překladů. A nyní eh, ty přihláškové formuláře a rovněž eh, zprávy účastníků. Ano, snažíme se je zjednodušit a už eh, nechceme si vyžadovat informace, eh, které nejsou potřebné. A to už v dalším kole se projeví v praxi. Dále máme i takový přeskum z pohledu jazyka, využívání jazyka tak, aby cílové skupiny ocenili, že bude jazyková stránka dále zjednodušena. E, tedy doufám, že se vše pozitivně projeví a že ty dojmy těch žadatelů se změní. Slyšela jsem mnoho komentářů a Hovořilo se zde o těch celkových částkách. Lump sums, které byly uznány, jsou určitým zlepšením, ale doprovází je určité zádrhele. Takže v dalším programovém kole se snažíme vyřešit ten problém toho, co zde bylo zmíněno jako nefér, totiž žadatele ze vzdálených oblastí. To bude zavedeno Komise provádí přeskum a přizpůsobí vše, už to bylo odsouhlaseno a rozhodnuto a kromě toho zároveň se snažíme proanalýzovat otázku spravedlnosti, férovosti i z pohledu například životních nákladů a jiných uživatelských skupin právě z pohledu eh, toho přeskumu a lepší férovosti. Padlo zde ještě více nejrůznějších argumentů a připomínek. Nejsem schopná všechny zodpovědět, i když jsem si je pečlivě poznamenala, takže můžeme odpovědět i písemně. A pokud ještě by někdo měl zájem o bilaterální schůzku, ráda vyhovím. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že bylo velice užitečné, aby stín, zpravodaj, i stínoví zpravodajové, aby eh, na papíře dostali tato vysvětlení ještě tak eh, aby eh, byli tedy informováni. Děkuji eh, kolegovi Zberovi, ještě mu dám hned slovo a já bych řekla i eh, vy jste říkala, že mm, bychom mm, samozřejmě měli respektovat to, že je to zpráva ke stávajícímu nařízení. Ano, ale E, i parlament přece může jít trochu za tento rámec a vytvářet základy něčeho, co bude budoucí program. E, to určitě by bylo užitečné, protože parlament e, spolu s členskými státy musí zvažovat určité další výhledy, vyhlídky. Děkuji za tuto vynikající diskuzi. Hvala Lepo za besedu, gospa predsednica. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych všem poděkovat za velmi přínosnou diskuzi. Erasmus Plus je samozřejmě velkým úspěchem a všichni o něm hovoří s respektem. A jedna věc, která je nesmírně důležitá, jak vyplynulo z rozhovoru s různými e, zainteresovanými stranami, Eh, všichni jsou s Erasmem Plus velmi spokojení, všichni vnímají, že ten program je dobrý a vztahy mezi komisí a zainteresovanými stranami byly lepší v tomto finančním období, než to bylo dříve. Toto je v podstatě eh, takové třetí eh, období a vztahy mezi různými zúčastněnými stranami nikdy nebyly na takové úrovni, ne, nikdy nebyly tak dobré jako v současnosti. Zainteresované strany eh, si nepřejí eh, žádné zásadní změny. Mládež si nepřeje zásadní změny. Chtějí pouze, aby se to vylepšilo a mm, to je také zmíněno ve zprávě. Ovšem revize v polovině období, kterou připravuje komise na příští rok, bude velmi důležitá. Mohli bychom ovlivnit tuto zprávu, pokud komisi předložíme naše stanovisko. Tato zpráva ta je pouze krátká, nemůže zahrnout všechno, a proto jsem přesvědčen, že naše spolupráce s Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými stranami by měla být neustálo součástí naší práce. Děkuji, děkuji. Určitě bychom si měli připomenout, že i komise ohlásila, že na příští rok tedy eh, budou vyšeněny další peníze, i když to nevstačí. A nyní přejdeme, ještě připomínám, samozřejmě opakuji, že deadline pro pozměňovací návrh je 24 října 11 hodin a 5. prosince budeme hlasovat ve výboru. Děkuji všem, děkuji sekretariátu a děkuji komisi také a děkuji stínovým a nyní přejdeme mm, ke mm, zprávě kole Takola. Eh, a Hanu Takula, eh, kde jde o integrovaný přístup k politice sportu. Eh, to je, to mm, já připomínám, že první výměna názorů proběhla již v červnu o této zprávě a nyní máme zde tuto zprávu Takula a takže já bych ráda, abyste ale respektovali dvě až tři minuty maximálně, protože máme uh, Eh, sklus a musíme dodržet časový harmonogram, takže eh, i samozřejmě úvod ze strany eh, zpravodaje může být za 4 minut, ale také nejprve jako vždycky tedy dostanou potom stín, stínový zpravodajové slovo a poté další zainteresovaní. Tak prosím, nejprve takhle. <coughs> Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Evropská unie má také nyní pravomoci v oblasti eh, sportovní a nyní máme možnost eh, přeskoumat tento koncept a zhodnotit jeho úspěšnost je potřeba eh, tady zvážit evropský rozměr sportu. V této zprávě jsme se zaměřili na doporučení pro komisi při provádění politiky v oblasti sportu. Je to také poselství pro členské státy a jejich sportovní organizace. Jsou tady tři hlavní témata. Jednak integrita, zodpovědná zpráva eh, a dostupnost. Pokud jde o zodpovědnou zprávu, vyvstávají některé velmi aktuální otázky. Musí existovat nulová tolerance korupci, korupci ve sportu na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Ve, pokud jde o sportovní organizace, došlo k mnoha skandálům a my musíme jednat, abychom vykořenili korupci Sportovní organizace potřebují kulturu otevřenosti. V této zprávě se navrhuje, že je potřeba zveřejnit, jaké mají příjmy osoby, které jsou na špičce sportovních organizací a vše musí být naprosto přehledné. Potom dostupnost ano, ono je to v podstatě právo pro každého jednotlivce. Právo mladých lidí, starších lidí, imigrantů, lidí s postižením. Všichni mají právo sportovat, protože sport lidi zbližuje. Pohyb a sport brání chorobám, zvyšují životní úroveň a aktivní stárnutí je takto dosaženo. Prostřednictvím sportovní politiky se snažíme tedy podporovat také pohybové aktivity. Erasmus Plus je nejúčinnějším nástrojem sportovní politiky, ale je potřeba, aby byl ještě účinnější. Unie může eh, poskytnout další prostředky na sport prostřednictvím programu Erasmus+. A pokud eh, tady nepodnikneme dostatečné kroky, tak to bude problematické. A teď eh, samozřejmě je důležitou otázkou také eh, špičkový sport. Špičkoví sportovci jsou vzorem mladých lidí, ale pouze v případě, že jsou opravdu um, bez poskvrny, eh, protože v poslední dobou se tady objevují neustále nějaké skandály, doping, ovlivňování výsledku hry a tak dále. A to je něco, s čím se můžeme setkat na evropské i na mezinárodní úrovni. Nyní stručně několika slovy k eh, ekonomické stránce. Asi 17 milionů lidí v Evropě pracuje v oblasti sportu. Obra, obla, obrat v Evropě představuje asi 300 milionů eur, říká řečník a tato oblast neustále roste. Zahrnuje také cestování a volnočasové aktivity. Je to oblast, eh, která také je důležitá pro digitální svět. Proto je potřeba vše politicky zohlednit. To jsou tedy hlavní rysy mé zprávy. Rád si vyslechnu doporučení k obsahu a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Viro. Děkuji. Ano, to jsou velice zajímavé návrhy. A i tyto tři dimenze tam jsou velice dobře rozpracovány, je to vynikající návrh. A teď dám slovo zainteresovaným. Nejprve tedy stín, stínový, nejprve stínový, takže jako první má slovo kolega Lender. Zabírám głos. Děkuji, paní předsedkyni. Já zde jsem jménem stínového zpravodaje za EKR pana gramatika kise, ale zároveň do toho zapojím i své vlastní dojmy a připomínky ke zprávě pana Takoli. V první řadě děkuji kolegovi Takula za práci na této složce. Jedná se o opravdu velice významné téma. Bývá tak, že míváme pouze jedinou zprávu ke sportu za celé čtyřleté období volební, no a zejména nyní, kdy vážnost sportu a kdy image sportovních združení nyní je spochybňován a to právem, je to velice významné téma. Já jako bývalý sportovec, trenér a manažer vidím prioritně e, váhu vylepšení vážnosti sportu, respektu či sportu a i obecně významu sportu. Takže to zde musí tato zpráva být zároveň i silným signálem pro sportovní združení, federace i um, příznivce sportu. E, férovost musí fungovat nikoli pouze na hřišti, ale rovněž i e, v kuloárech. Další věc, klíčová věc je správný management v těch sportovních združeních zejména eh, ty, které jsou na špici evropského sportovního modelu. Eh, nedávné skandály názorně ukázaly, že je tam potřeba zásadním způsobem reformovat a měnit způsob, jak jsou tyto federace řízeny. Musí vše probíhat mnohem transparentněji a i řízení musí být účinnější. A já doufám, že personální změny například ve FIFA a v UEFA přispějí k uskutečnění těchto žádoucích cílů a že z těchto organizací uděláme opravdu modelové příklady, jak je třeba řídit sportovní aktivity. Evropský parlament vše bude sledovat velice bedlivě, jak z pohledu reform, tak i jejich eh, zavádění do praxe. Za druhé je třeba vyvinout veškeré úsilí, které půjde směrem zamezovat trestné činnosti ve sportu, které ohrožují sportovní činnost, například praní špinavých peněz, fixing zápasů, zneužívání nezletilých a tak dále. Z toho pohledu je třeba prosazovat standardy při managementu sportovních aktivit a dělit se tou nejlepší praxí. A zároveň chci ještě zdůraznit i e, ten postřeh zpravodaje, který se týká spravedlivé povinnosti předávání uh, těch příslušných částek, například eh, z eh, sázkových kanceláří na sportovní činnost. A pak eh, to, že byli ruští sportovci vyloučeni z olympiády v Rio, anebo že se o tom alespoň hovořilo, vyzvedává význam dopingu nejedná se pouze o poškození imiže sportu, ale rovněž i o poškozování zdraví všech sportovců. A boj s dopingem musí být rozhodnější, musí být konkrétnější svou podobou a musí se tomuto boji dostat i finanční podpory. A za páté, férovost při sportovních zápasech, při sportovních akcích. To musí být priorita. Každý členský stát by měl přistoupit k ochraně sportovních eh, akcí eh, před nežádoucími vlivy. Ať už se jedná o domluvení předem výsledku zápasu, případně sáskařské kanceláře, které se věšují, Tedy mělo by se v každém státě jakékoliv ovlivňování výsledku zápasu či sportovní akce za trestný čin, protože pouze díky tomu budeme chránit jak sportovce, tak sportovní aktivity, tak i image sportu. No a za poslední, eh, souhlasím s závěry toho, že budeme podporovat eh, dvoukolejní kariéru, přístup sportovců k proškolování, ke změně kariéry a tak dále. Je to velice vyvážená zpráva pana takoli My ještě přispějeme i svými připomínkami k určitým aspektům a budeme se podílet na kompromisech. Já doufám, že jako tým budeme opravdu dobře spolupracovat s panem zpravodajem. Děkuji. Jura, děkuji. Kolega Morgano a za kolegyni Mici, kolegyni Mici, která tu není. Děkuji, já nahrazuji kolegyni Mici, která nemůže dnes mm, zde hovořit a mm, takže mi předala své poznámky. Obecně kolegyně Mici má za to, že zpravodaj kolega Takula vyprodukoval velice dobrou zprávu, vyváženou, eh, s velice eh, platnými návrhy k hlavním bodům evropské sport, politice sportu. Kolegyně Mici mm, souhlasí s tím, co i zde e, zdůrazňuje zpravodaj, to znamená sport, důležitý prvek pro sociální integraci a i vztah mezi tedy e, kulturou, sportem a různými tedy sociálními e, mm, aspekty. Je to právo všech, včetně těch Eh, takzvaně zranitelných kategorií, starší občané, handicapovaní a podobně. Všichni by měli mít možnost se věnovat sportu a fyzické činnosti, sportovní činnosti. A i vítá přístup zpravodaje u většiny části textu, ale také si myslí, že i ona tedy předloží určité pozměňovací návrhy k textu a to především navrhne uh, některá konkrétní opatření týkající se určitých bodů, jako například boj proti dopingu a nelegálnímu obchodování s látkami e, pro zvýšení výkonnosti ve sportu, boj proti korupci a et, propagace etiky, závazná pravidla, dohled nad financováním a transparentnost, odpovědnost, dále prevence boje proti diskriminaci, rasismu, xenofobii ve sportu a zlepšení výhledu profesní kariéry sportovců, tak jak i řekl právě kolega Venta. Dále propagace sportovní činnosti ve školách a univerzitách Eh, i tělovýchovy, pravidelných eh, hodin tělesné výchovy, s tím, že samozřejmě třeba věnovat se především mladým lidem i ženám, a to především v těch znevýhodněných oblastech, kde se sport eh, tolik neprovozuje. Potom zvláštní pozornost na sociální začlenování a zapojit i ty skupiny, které jsou, které jsou nejvíce zranitelné. Zde i mm, zdůrazňuje, mm, mm, že je třeba i uznat výsledky eh, eh, z handicapovaných sportovců a je třeba více zviditelnit, mediálně zviditelnit jejich výkony a samozřejmě zvýšit i počet eh, různých zařízení a organizovaných soutěží a příležitostí pro ně kolegyně Mici eh, eh, také vyjadřuje závěrem to, že eh, ta spolupráce bude nadále pozitivní se zpravodajem i dalšími stínovými spravodaji a je přesvědčena, že určitě finální produkt, finální zpráva bude vynikající. Děkuji a poslední kolega Ljuer, prosím. I, ano, i la kolega D'Amato. A kolegyně Amato. Thank you. Um, uh, well, colleagues... Děkuji za eh, kolegyně paní eh, Emma McClarkin bych chtěl vyjádřit poděkování panu zpravodajovi. Eh, paní Emma McClarkin děkuje zpravodaji. Myslí si, že pan Takula tady zašel ještě za rámec té běžné zpravodajské práce při přípravě této zprávy to, co tady proběhlo, to je velmi přínosné pro poslance i pro veřejnost. Sport může hrát velmi důležitou úlohu při zbližování eh, komunit, jak nic jiné. Ale eh, jakmile začneme eh, se na to dívat blíže, tak vidíme, že tady sport tady není úplně bezúhonný a to hm, zklamává veřejnost. Ovšem sport samozřejmě přináší mnohé výhody pro jednotlivce i společnost a my to musíme podpořit. Musíme eh, tady se snažit zachovat dobré jméno eh, sportu. EKR eh, e je velmi rádo za mnohé různé odkazy ve zprávě na ty, odkaz, na ty um, impulzy eh, přímo od eh, běžných lidí, od spoda. To je něco, co je velmi eh, přínosné a um, také je tady snaha vytvořit kulturu transparentnosti. Myslíme si, že toto je samozřejmě v zodpovědnosti sportovních organizací uh, Evropské Evropská unie a její instituce samozřejmě musí podporovat sociální uh, dialog, ale nesmíme překročit určité eh, meze. Eh, měli bychom eh, ovšem být opatrní, protože nevždy je možné, aby naše instituce tady zasahovaly do těch korupčních záležitostí. A nelíbí se nám úplně odstavec 63. Chtěli bychom, aby komise uh, tedy tam se hovoří o tom, že komise by měla poskytovat dále prost, další prostředky v rámci Erasmus+. My bychom si spíše měli klást otázku, jak efektivnější a dostupné je existující financování pro ty e, nejspodnější tedy úrovně, ty základní úrovně a potom zda existující finanční prostředky jsou využívány k tomu, aby všichni mladí lidé byli zapojováni do sportovní činnosti a zůstávali aktivní. E, my vám předložíme pozměňovací návrhy, které odrazí to, co jsem e, tady zmiňoval. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Damato. Prosím, děkuji paní předsedkyně. Eh, milí kolegové, dnes eh, zde hovořím jako poslankyně, ale především hovořím jako bývalá sportovkyně a učitelka tělesné výchovy. Eh, podle mě ten, kdo dělal sport, tak určitě mm, ví, že sport je E, skutečně velkou výzvou ve společnosti, má velkou hodnotu ve společnosti, je to integrující prvek. To zde e, zdůrazňuje i kolega, který říká, že to je důležitý integrující prvek sociální inkluze je e, správná, správný pohyb a sport musí být v centru nejenom politiky pro sport, ale i pro naši politiky sociální, zdravotní i školské. Eh, sport eh, je důležitý pro společnost a jeho tendence roste. Eh, je to i mm, mm, velký ekonomický přínos, turistický ruch, služby, i digitální služby. Více než 7 milionů osob pracují v sektoru sportu, což je 300 eh, miliard euro to představuje a tudíž sport eh, si eh, zaslouží multidisciplinární přístup. Nedávné skandály v různých národních organizacích, mezinárodních organizacích ukazují, že teď je třeba reagovat a e, ten problém mm, je, že tam není správná, e, správné řízení. Naše systémy jsou slabé a došlo k excesům. Není zde transparentnost, e, bezúhonost, je zde velké riziko korupce a match fixing, to znamená zmanipulované zápasy. To je velký problém pro sport a to je to, co vidíme, protože je tam deficit vůbec, jak definovat tento jev. Podle mě vždycky to má konotaci, která je průřezová, je to mm, mm, generalizovaný jev hovořit pouze o legálních a nelegálních praktikách, to může být zavádějící, protože to by ještě mohlo zkomplikovat i e, e, to, jak vnímá umluva Rady Evropy takzvaný match fixing, dále vzdělávání. Já si mm, myslím, že spíše bychom měli mít možnost reagovat na všech úrovních, úrovních tedy justičních e, a legálních, ale i vůbec obecně ve společnosti a měli bychom bojovat prostřednictvím prevence obecně a to znamená vzdělávat, vychovávat naše eh, mladé lidi k etice ve sportu a k bezúhonosti. To samozřejmě je třeba převést do konkrétních eh, opatření. Takový příklad a určitě kolega i eh, kolegovi jde o operativní přístup. Je třeba operativně bojovat proti match fixing. A jeden z nástrojů, abych doplnila, je to, co je třeba i program Erasmus+. To je nejefektivnější nástroj evropské sportovní politiky a tudíž je třeba využívat ho efektivnějším způsobem a lépe komunikovat, lepší komunikace mezi Evropskou komisí a členskými státy. To je to, co je potřeba a je třeba věnovat nezbytné prostředky sportu. Závěrem, evropský sportovní model je jednotným základem, je to uh, úspěch našeho organizovaného sportu a ten model je třeba ale chránit zranit, protože je ohrožen. Zároveň je třeba řešit nové výzvy a udělat si eh, bilanci. Jako mm, příklad velkých sportovních akcí, které jsou velkou příležitostí pro organizovaný sport eh, a propaguje sportovní hodnoty, především když je to v souladu s ekologickou politikou, když to dává i možnost využívat sport jako klíčový faktor pro cestovní ruch a mm, lokální ekonomiku. Ale na druhé straně to představuje i mm, Eh, eh, takové, to představuje místo, které je atraktivní pro spekulanty a různé podvodníky. Takže proto mm, zde i eh, je proto třeba to garantovat, aby zde nedocházelo k těmto excesům. Zde i máme příklady různých obcí, které se zadlužily, extrémně se zadloužily, jako Sarajev, Peking, Ateny, Kvávy, kvůli tomu, aby mohli konat ty velké akce a teď za to platí a budou za to platit ještě do budoucna. Kolegové, je třeba se teď zamyslet nad tímto a e, je to téma velice aktuální a e, určitě e, je, to, je třeba se na to i podívat z pohledu zkušeností různých velkých měst, které to často dovedlo až k bankrotu. Děkuji a děkuji i, že zde máme komisi, zde máme hm, i v Leste, který je vedoucím programu pro sport. A já řeknu dvě věci. Skutečně mě zajímá ten fakt, že téma eh, vzdělávání prostřednictvím sportu, sportu, dobrovolnictví, dobrovolnická služba, to všechno zmiňuje zpráva Takula. To jsou velice důležité, zajímavé body. Máme velké zkušenosti s dobrovolnictvím třeba ve třetích zemích. Ano, bylo by hezké právě i je třeba propojit dobrovolnictví se školstvím, vzděláváním a sportem a match fixing. Zde bych chtěla připomenout, že možná bychom mohli vyslat takový apel na eh, malcké předsednictví, aby nadcházející předsednictví, aby skutečně eh, se snažilo mm, tomuto zabránit Eh, a protože zde, exist, pardon, zde tedy existuje takový blok, který brání Evropské eh, unii, aby ratifikovalo příslušnou umluvu Rady Evropy, tak aby bylo užitečné eh, a mm, jak jste kolegyně zmínila, zde existuje velké riziko, třeba při organizování velkých sportovních akcí. I, i v mé zemi máme podobné zkušenosti s velkými akcemi, které nebyly schopny plnit, kdy Eh, ta města. To znamená, to jsou obrovská, obrovské akce, eh, eh, ale ty jsou důležité samozřejmě pro komunikaci mezi lidmi na celém světě, a aby mladí lidé mohli se tam reprezentovat a prezentovat se tam, takže to je důležité samozřejmě. Ale každá země tudíž se snaží udělat maximum, aby mohla konkurovat a hostit podobné velké akce takže to je mm, určitě i povinnost, ale povinnost potom, jak si se toho zhostit eh, podle koncepce good governance. A eh, je, takže já myslím, že to je další téma, o kterém lze vést diskuze a teď dám slovo ne, komisi. Prosím, děkuji. So, thank you very much. Hm, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych uvedl, že pro nás je velmi uspokojivé, že tato diskuze probíhá právě po diskuzi po Erasmus+, eh, a že se tady hodně mluvilo o tom programu, protože Erasmus+, Plus, eh, tady došlo k velké inovaci a po třech letech můžeme říci, že Erasmus Plus Sport byl také úspěchem Erasmus Plus. Jsme velmi rádi za ten odkaz. A teď pokud jde o tu zprávu, řekl bych, že komise vítá zprávu pana Takuly velmi eh, výrazně kvůli podstatě i kvůli tomu, jak tu zprávu připravoval. Já vím, že pan Takula měl velmi intenzivní eh, kontakt kontakty se sportovními organizacemi i s komisí, takže si myslím, že bylo velmi eh, dobré takto postupovat, aby tam byly ty důležité věci ve zprávě. A líbí se nám i podstata, protože komise se donívá, že to pro nás bude velmi užitečné. Více ehm, podnětů eh, které jste udělal, eh, odpovídá agendě, ehm, a pro nás je to pobídka, abychom toho dělali více a lépe. A to je to, co potřebujeme. Uvedu dva příklady. Jednak eh, eh, dobrá zpráva eh, a řízení. My bychom navrhovali, že v roce 2018, nebo byl ten navr- navrženo, že v roce 2018 to bude přeskoumáno, ale pan Navračič 15. září vyzval aby tady byly zahrnuty některé klíčové principy eh, z oblasti dobré zprávy, aby se přijaly jako dobrá opatření k vylepšení eh, zprávy a řízení. 28 eh, sportovních organizací se k tomu již zavázalo. My si snad můžeme představit, že budou spolupracovat s Evropským parlamentem a my si dovedeme představit, že bychom spolupracovali s Evropským parlamentem do roku 2018 v té přípravě a i nadále pokud jde o sport a ty eh, základní eh, úrovně, ze kterých to má vycházet, tak ehm, no, to zmínil pan Důver a my opravdu se zaměřujeme na malé projekty, abychom umožnili malým organizacím se zapojovat. Eh, jsou tady eh, různé otázky, které jsou ve společném zájmu, snaha podporovat genderovou rovnost, podpora mladých eh, atletů, kroky proti dumpingu, sociální inkluze, tady byla zmíněna to vše, nám může na pomoci to udělat více, integrita, to tady také zmínil pan Důver a pan Venta. Potom um, bych rád připomenul, že některá témata, eh, která se tady zmiňují, už existují v přípravných akcích, které odklasoval Evropský parlament a tato témata byla zapracována eh, do tohoto ročního programu eh, Erasmus+, například mobilita a ještě další téma. Máme tady jednu drobnou výhradu, a to je match fixing, ovlivňování výsledků. Eh, my samozřejmě sdílíme tuto prioritu, ale si myslíme, že komise už tady jistým eh, v jistém slova slismu odvedla svou práci. My jsme to předložili radě, tak aby podepsala příslušnou úmluvu a jak víte, že stejně tak jako vy, my bychom si přáli pokročit, ale jsme ve stejné situaci jako vy, eh, když se snažíte určité věci posunout dál. A eh, my si tady myslíme, že komise již k tomu udělala, co mohla. A další věc, to se týká ekonomické stránky, pan Takula to zdůrazňoval. My si to uvědomujeme, že tady toho opravdu můžeme udělat více, protože tady je velký potenciál pro růst a zaměstnanost, to je naprosto jednoznačné. A já bych závěrem řekl, že tato zpráva nám může na pomoci eh, vylepšit eh, hodnotu sportu a také důvěryhodnost evropského sportu. Myslím si, že tomu odpovídá duch této zprávy. Ten duch se nese tímto směrem a my to můžeme podpořit. A Mohu vás ujistit o naší snaze spolupracovat na závěrečné přípravě a potom na implementaci většiny návrhů, které se objevily v této zprávě. Děkuji. Děkuji. Nyní kolega Takula. Takula, děkuji komisi za spolupráci. Kolega Takula. Jo, arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi děkuji a Chtěl bych poděkovat komisi, eh, která sama také poděkovala kolegům za dobrou práci. Je tady celá řada věcí, které by eh, mohly být ještě rozvedeny, ale všichni, kdo se účastní práce na té zprávě, vědí, že zpráva musí splnit určité parametry, vejce do určitého počtu slov. Samozřejmě, že bychom mohli sepsat hotový román, ale počet slov je omezen. A proto se musíme přesně zamyslet nad tím, čemu se zpráva bude věnovat. Možná, že zpráva bude nakonec přece jen prodloužená a na to musíme dbát již předem, musíme s tím počítat. Těším se eh, na tady vyváženou zprávu, to je to, oč usiluji a eh, v podstatě bych řekl, že ta klíčová myšlenka byla zmíněna všemi, že to všichni sdílí. Důležité je, eh, že si uvědomujeme, že předkládáme zprávu, která se dotýká velkého počtu nejrůznějších témat a Kdybychom to přehnali se změnami eh, a doplněními, tak by to vypadalo jako takový velmi přezdobený vánoční stromeček a proto se musíme držet zpátky. V podstatě jde o hlavně o to, abychom přiměli Evropany se hýbat. Jsou tady tři hlavní témata. To je eh, zodpovědnost, integrita a dostupnost. V tuto chvíli zažíváme ekonomicky obtížné časy a tady jde o 300 miliard euro. Eh, takový je obrat, který vzniká v oblasti sportu. Je tady 7 milionů zaměstnaných eh, v tomto odvětví a ten počet pracovních míst neustále roste, takže k tomu je potřeba přihlédnout. Děkuji vám za všechna slova chvály, za všechny vaše příspěvky. Budeme tady mít eh, seminář na toto téma a možná, že se budeme moci vyjádřit ještě k vývoji evropského sportu. To jsem chtěl zmínit jenom jako abych vás přilákal. Děkuji, to bylo velice zajímavé, určitě. Takže dobře, určitě budeme eh, hodně se tomuto tématu věnovat ještě. Tím bych uzavřela tuto část jednání a také i eh, Ehm, bych ráda, aby ze sportu se stala evropská iniciativa, nejenom aby to byly národní iniciativy, aby to byla cross-border iniciativa. To je to, co potřebujeme. Deadline pro pozměňovací návrhy 18. 10. 11 hodin a 28. listopadu budeme hlasovat ve výboru KULT. Tím přeruduji zasedání, protože teď musíme počkat na eh, naše hosty, takže na pět minut pauza a Mm, jak víte, eh, budeme eh, slavit výročí ceny Lux. Eh, bude tady s námi režisér Louč a mm, další. Okay. And so, dear colleagues, please take your, your seat. Vážení kolegové, posaďte se nám. Omlouvám se všem, kteří by ještě chtěli bavit. Musíme začít. Uklidníme se, máme zde všechny. Výborně. Pondělní odpoledne to není vždy snadné sejít se v plném počtu, ale samozřejmě máme všechny ty zásadní kolegy, o něž nám jde v sále. Chci využít této příležitosti, abych velice srdečně přivítala našeho významného hosta. Všem je náš výborný host Ken Loach dobře znám. Je významným hostem tohoto zasedání a rovněž Sejlin Šama. Zde je paní Sejlin Šama, která se účastnila Lux Prize. Fantastický film, její Bound the Fear, to byl v roce 2014 snímek a pak zde máme rovněž Andrea Segreho, což je ředitel, který se účastnil festivalu Lux Prize takovým eh, citlivým filmem Ia Sono Li vyhrál v roce 2012 cenu Lux Pras a máme zde rovněž mezi námi kolegyni Doris Pak. Někteří, či snad většina ví, že bývala eh, předsedkyní tohoto výrobu, výboru a zároveň je takovou duchovní matkou festivalu Lux Prize a byla pověřena předsedou Šulcem eh, a je koordinátorkou tohoto festivalu, tedy já jí velice děkuji, že je mezi námi. Subito. Teď italsky chtěla bych eh, říci, že jsme skutečně velice hrdí, dojatí, šťastní, že tady mezi sebou máme eh, skutečně Eh, mm, špičkové představitele evropského filmu. Nejprve eh, bych chtěla eh, říci něco o mm, zásadním představiteli evropského filmu, který bohužel nás opustil dnes, Andřej Vajda, který dnes nás opustil, který byl velkým polským režisérem, který, jak bych řekla, svým stylem mm, plným eh, eh, duchovna i díky těm alegoriím a díky citu pro historii své země, eh, tak on skutečně představoval svobodný hlas a někdy i nepohodlný hlas na východě. Připomínám, že on vyhrál mm, Palm d'Or, Zlatou palmu, a po tom roce 81 eh, také on byl i symbolem eh, Polska, vždycky citlivý na historii své země a i díky té možnosti eh, symbolickým způsobem popisovat historii a také byl senátorem a byl i ředitelem Varšavského divadla a i e, v roce 2000 získal Oscara, v roce 2006 e, Zlatého medvěda v Berlíně za svoji kariéru, za svůj přínos. A chtěla bych říct ještě, že asi bychom kolegové měli mm, v parlamentu nalézt nějakou příležitost, jak si ho připomenout určitě není možné eh, opomenout eh, význam této mimořádné osobnosti, který byl i přesvědčeným Evropanem. Takže alespoň mu zatleskáme. A eh, poté v parlamentáriu mm, mm, určitě i kolegům, díky kolegům eh, uvidíme film. Eh, tento rok slavíme 10 let eh, ceny Lux za evropský film. To je cena, kterou Evropský parlament zavedl, mm, jak bych řekla, s, mm, mm, s Eh, tím obo, eh, cílem obohatit evropský film a eh, hovořit a šířit diverzitu evropské kultury a evropského filmu. V těch letech sleva Lux, Lux tedy cena Lux, je udělována tedy autorům, kteří svě- jsou svědky současné Evropy a tvoří nezávislý film. Zde máme některé protagonisty, dnes eh, především Ken Loach, eh, legendární režisér, eh, který také získal hm, Zlatou palmu tento rok v Cannes filmem I, Daniel Blake a skutečně zabývá se témat tématy, hm, které jsou podstatou samého lidství, sociálními tématy. Dále, jak jsem již řekla, předeslala, máme zde další dva režiséry, Selin Šama a Andrea Segre. Zde eh, eh, i jsme vysíláni přímo a já chci eh, poděkovat za tu pozornost, kterou mm, parlament věnuje filmu. Je to, filma, je to cena Lux, kterou jsme chtěli dávat těm, kteří obohacují evropskou kulturu, kteří jsou citliví, kteří jsou kreativní, ale také je třeba si uvědomit, že i mm, zde, protože my fungujeme v 24 jazycích, mm, tak my, mm, tedy vlastně tato cena také i propaguje distribuci filmu a filmovou diverzitu. A takže velice eh, často nejen v Evropě i mnoho mladých eh, autorů, eh, nezávislých režisérů mělo možnost vlastně získat tuto cenu a nebo eh, vlastně díky té ceně se proslavit v jiných zemích a i získat další hm, úspěšné ceny v Evropě. Ale i známí režiséři se zapojili, jako ti, které zde máme, se zapojili do ceny Lux a určitě já si myslím, že i hm, oni díky tomu měli možnost se dostat eh, k jinému typu publika. Eh, cena Lux eh, v podstatě i zde, ať jde o mm, filmy, mm, různé filmy, které získaly cenu Lux, také se dostaly mm, na, mezi kandidáty na cenu Oscara za ne, neamerické filmy, evropské filmy, takže zde je třeba, abychom Eh, všichni eh, si uvědomili, že eh, cena Lux má za sebou vynikající historii. Lux Days, Lux Film Days, to je akce, kde v podstatě v minulém roce 50 měst mm, dávali mm, filmy tyto filmy a dnes eh, se dávají eh, filmy finalistů této ceny a jsou to filmy, které často byly vytvořeny v koprodukci mezi různými zeměmi, například eh, ať je to La Vie de nebo ať je to film třeba Timmerman, nebo filmy Timmerman, takže mm, zde Eh, jsou to, mm, jsou to tedy eh, kandidáti, kteří budou vybráni Evropským parlamentem, jak víte, ten vybere vítěze, eh, laureáty a mm, také i zde filmy, které získaly cenu Lux, také se dostávají na různé festivaly, ať je to v Benátkách či v Karlových Varech. I vlastně to jsou takový velvyslanci evropského film, filmu. Já chci proto eh, eh, poděkovat eh, a i mladým a zde chci mm, poděko- přivítat pět mladých filmařů, protože to je to mládí, které zde mm, nám pomáhá propagovat evropský film. A děkuji. I dnes na Estanádě v parlamentu jste určitě asi viděli, že e, se tam propaguje cena Lux a dnes večer v 19 hodin e, zahájíme e, výstavku, a, mm, která se bude věnovat právě filmu a režisérům a tvůrcům jako takovým. A zde je třeba si uvědomit, že dnes vlastně symbolicky, že to bude akce, která bude skutečně na výsost evropská, to znamená, budeme zároveň v 28 zemích eh, dávat eh, eh, tyto filmy ve 24 jazycích a je to i, bude to propojeno s s, Brusel, s Bruselem a zde to je akce, která Eh, má eh, za cíl i překonat, eh, překonávat zeměpisné jazykové hranice a naším cílem samozřejmě a naším posláním musí být podporovat evropský nezávislý film, především v těchto dnech, abychom vytvořili skutečný prostor pro silnější tvorbu v Evropě. Tím budeme i vlastně posilovat průmysl, filmový průmysl v Evropě víme velice dobře, hodnota ceny lux především je v tom, že eh, lux znamená světlo, tedy vlastně my eh, chceme eh, zde především osvětlit nezávislý film, témata, která často jsou složitá, nad kterým je, je třeba, abychom se zamýšleli v našich politikách vzhledem i ke krizi v Evropě, tedy etické, kulturní krizi a i sociální krizi, a vzhledem k výzvám současné Evropy, především kulturním eh, eh, výzvám, jako je globalizace, jako je migrace a nerovnosti mezi lidmi, mm, mladí lidé, kteří jsou eh, nezaměstnaní, nové typy diskriminací, ale na druhé straně zde existuje velká vůle větší eh, snaha, aby Evropa byla schopná eh, lépe reagovat. já si myslím, že zde film nám může pomoci právě v tom se zamyslet a rozšířit eh, naše horizonty, mm, aby byly zajímavější, a protože zatím nám, třeba samotným politikům, se to nedaří vidět, tyto horizonty. A proto E, tato cena je základním nástrojem pro to, abychom vytvořili Evropu kultury, ve kterou věříme. Nelze si připravit, představit Evropu bez filmu. To jsou dvě věci. První věc, já jsem ráda, že i zde tato Evropa, která e, e, často pokulhávala, ale eh, eh, zde eh, pan předseda Juncker ve, svém, ve své zprávě o stavu Unie hovořil o tom, že tvůrci jsou vlastně naším takovým šperkem v Evropě a je mm, třeba tedy je ocenit, protože ti rozšiřují diverzitu kultury v Evropě. I je třeba si uvědomit, že v minulém roce Eh, zde eh, v, eh, se v minulý rok byl rekordní, pokud jde o prodej lístků, pokud jde o návštěvnost kin a 30 mm, produkce, která se dávala v kinech, byla evropská. Takže i díky programu, jako je program Media, jehož 25 let slavíme tento rok, tak proto musíme nadále podporovat distribuci, produkci, distribuci a osvětu. A mm, uzavírám úkol, který teď máme, mají naši režiséři eh, a filmaři jako vy a eh, ti, kteří mají autoritu, eh, je, abyste tedy se angažovali, ale abyste i upozorňovali na různé nešvary a abyste plnili etickou roli. Dnes my musíme budovat mosty, mosty porozumění, mosty dialogu, mosty vzájemného poznání v Evropě, která eh, teď se snaží zavést opět hra, eh, eh, hranice, která staví zdi a i e, některé země, jako ta vaše, tak e, ti chtějí odejít z Evropy dokonce, takže já si cením vaší angažovanosti. E, osobní angažovanosti. Ano, samozřejmě boj bude eh, pokračovat a já bych ráda, aby eh, vzdělávání, kultura, aby to byly ty oblasti, kde skutečně bude existovat společný prostor, kde budeme ctít a respektovat základní svobody. Hned bych dala slovo vám tedy, hm, velice eh, se těším a na váš projev a poté dám slovo eh, i těm, kteří chtějí zareagovat na to, co řeknete a potom Doris pak, pokud bude chtít slovo a možná i položí i otázky. Budete chtět položit otázky dalším eh, dvou zde tvůrcům, Serin Šama a Andrej Segrevi. Takže nejprve máte slovo vy, pane Kene Louči. Thank you. And, um, thank you. Děkuji. Děkuji rovněž za pozvání, děkuji za to, že zde mám čest k vám promluvit. Eh, trochu eh, mě eh, činí takovéto množství lidí nesmělým. V první řadě bych rád předeslal, že jsem nevěděl, že Andřej Vajda zesnul. Dozvěděl jsem to od vás a rád bych osobně mu vzdal čest velice významný, geniální režisér, ovlivnil mě, mé známé, ovlivnil všechny, kteří mají starost o evropské kino, které zajímá evropské kino, byl naším mistrem. Vypovídal nikoli pouze o tom, co se děje v Polsku, vypovídal o stavu člověka, o lidské mysli. Byl modelem, byl inspirativní pro všechny evropské filmaře. Odpočívej v pokoji, Andrej Vajdo. Lux Price, eh, cena je pojmenována velice dobře. Ono totiž slovíčko lux znamená světlo a opravdu ten celuloidový film potřebuje světlo, aby jej bylo možnost hlednout na obrazovce. Zároveň však film by měl osvětlit to, co nás zajímá. Měl by vrhnout světlo na lidskou povahu, na lidský příběh, měl by iluminovat diskusy, uvažování lidí, tedy film je něco, co bere, co zároveň dává. Záleží na tom rovněž i proto, že hodnoty, hodnoty osvícení, osvícení a hodnoty světla, osvětlování jsou v sázce. Nesmíme se vzdát, nesmíme se vzdát slepé poslušnosti a zaslepenosti. A právě hodnoty, jejichž nositelem je film a jejichž dositelem je tato půda, toto místo, musíme hájit a záleželo by mi na tom i aby náš britský parlament sdílel tento postoj, když si nejsem jistá, je tomu tak. Filmy nesmí pouze něco pozorovat, nesmí chladným okem nahlížet na realitu. Chceme-li vytvořit dobrý film, musíme do něj dát trochu tepla, musíme jej rozehřát, ať už zlobou, city, náruživostí, tedy světlo a teplo a žár. To jsou ty pravé hodnoty. Chci se věnovat třem záležitostem. Nejdříve pár slov o kině, o tom, co je kino schopno zvládnout a zejména, jaké jsou potřeby britské kinematografie a čeho by se ráda dosál, dočkala od Evropy, když nevím, zda se jí to podaří. A další věc, kterou bych se rád zabývat, to je dilema levice z pohledu britského referenda. Tam, myslím, bylo vš- vše trochu nesprávně pochopeno, nesprávně vysvětleno. Chci se tomu tedy věnovat zde. A pak se ještě pustím do kontroverzního tématu, totiž budu nositelem poselství ze svého ostrova. A možná, že takovýmto způsobem jste o tom ještě neslyšeli. Máme tady určité potíže s tím, jak komunikují média či tisk. Možná bude můj vzkaz, moje poselství trošku odlišný. Každopádně uvidíte. Tedy nejdříve kino a kinematografie. Ať už o fenoménu kina řekneme cokoliv, jedná se o opravdu nepopsatelné, nádherné médium. Myslím, že se jsme se zde všichni sešli, protože nám na něm záleží, protože nám leží na srdci. Má v sobě vše drama, povahy, lidské povahy, konfliktní situace, smíření. Má vše je zároveň uměním, je to vizuální umění, pracuje obrazem a zároveň nám podává i určité zprávy o tom, co se děje. Je možné použít představivost, ať už na surrealistické úrovni, nebo na úrovni tvůrčí. Můžeme se zabývat dějinami, hudbou, cokoliv si představíme, cokoliv si přejeme, je možné svést dohromady ve filmu a my máme obrovské štěstí. Já si to velice vážím, že mohu být filmařem a nechci, aby toto médium bylo podceňováno, tento žánr. Zároveň tam však narážíme na problémy, které se zvýrazňují e, tím, že se jedná právě o film, totiž jsme někde, mezi komoditou, mezi investičním zbožím, a to dost drahým zbožím, a uměním. Ti, kteří do filmu investují, velice bedlivě sledují a filtrují to, co vidí. Zabývají se konečným produktem tak, aby se jim investice vyplatila. A tím je mnohý film velice silně determinován, předurčen a čím větší nadvláda investičního prvku, tím menší hodnota, umělecká hodnota, protože je často výsledek právě určován tím, co si přeje investor a nikoli uměleckou představostí ředitele, tedy Sledujete-li nějaký film, zamyslete se po každé, do jaké míry je to, co vidíte na obrazovce, výsledkem pojímání filmu co by komodity a do jaké míry se jedná o sdělení režiséra a jeho týmu. Ať už vtipné, tragické, romantické, do jaké míry bylo toto sdělení komoditováno. Další věc je kolonizace. Kolonizuje nás americká kultura, ono se to stát od státu liší. Britové jsou na tom bohužel velice špatně, protože se Američané domnívají, že tam neexistuje jazyková bariéra. No a to je pro nás problém. Jak je vám známo z jiných příkladů, USA si nikdy nepřejí partnery, vždy pouze poddané. To víme, když se s nimi snažíme podepsat nějakou smlouvu partnerství. To není americký přístup. Vždy má co dočinění pouze s poddanými, s klienty eh, či s podřízenými, se zájemci. A nezapomínejme o tom ani, když hovoříme o kinematografii. Další věc, specifika evropských filmů je, že to zlaté období ta zlatá, ten zlatý recept evropského filmu je diverzita, je bohatství žánru. A pro mě osobně bylo nesmírně důležité italské poválečné období, pak eh, období 60. let, pak východoevropské filmy, samozřejmě nádherná francouzská kinematografie, španělské filmy, skandinávské, německé filmy, i belgické filmy, například Bratří Dardénu filmy odevšad z každého kouta Evropy. Kinematografická tradice se liší, to, ten náboj toho filmu je vždy jiný a to právě musíme chránit. Tuto rozdílnost, eh, tuto pestrost. A ještě další věc bych zde rád zdůraznil z pohledu kina, kinematografie a toho, že naše země opouští Evropskou unii. Instituce které podporují evropskou kinematografii, nezacházejí příliš daleko. Ani jedna z nich. Máme tam mnoho dobrých nápadů, vše je v pořádku, ale vše je omezeno. A nyní musíme odejít z něčeho, co se jmenuje Kreativní Evropa evropských fondů, tam se vkládají určité prostředky například do rozvoje scénaristiky. To nám prospívalo. U nás rovněž kreativní Evropa nás podporovala, naše scénaristy, naše tvůrčí umělce. To budeme muset opustit, pokud naše země si nepřiplatí, pokud by tam zůstala členem. A to si myslím, že by měla udělat. Další věc, je peníze, které jdou do produkce, do filmové produkce. I v tom Evropa eh, pomohla Británii. V roce 95 ale eh, Toriové odešli z tohoto projektu. Když vláda vyjednává, tak podle mě by měla říci, prosím, prosím, chceme se znovu k tomuto projektu připojit. Bohužel k tomu nedojde. Spolupráce na projektech stále ještě existuje, existovat bude, ale bude poškozena protože mnoho koprodučních smluv závisí na, či jinak to řeknu, producent vstoupí do koprodučního týmu, pokud bude mít daňové zvýhodnění ze strany své vlády. A to bude záviset na tom, kteří filmaři se to budou účastnit, čeho budou využívat jako zboží služeb. My například máme výborné vztahy s Belgií. Belgičané se podějí na našich filmech a jsou to skvělí lidé. Oni eh, k tomu eh, přispějí svým Žakem Brelem například, svou tvůrčí myslí a jsou to dobří soudruzi. My je opravdu máme velice rádi. Belgická koprodukce funguje, protože se jedná o koprodukční firmu, která je součástí EU. A pokud by měli začít vyplňovat dlouhé formuláře, zda vůbec smějí vstoupit na prudskou půdu jako nějaký koproduční pracovník zvenčí, tak k tomu docházet nebude. A co je obrovská škoda. Učíme se od našich spolupracovníků z jiných zemí, zpřátelujeme se, vidíme svět jinými, jinýma očima je zcela jasné, že to prospívá všem a nyní ta představa, že se musíme znovu stáhnout do našeho maličkého omezeného světa je samozřejmě špatná a smutná. Ono se šíří jedna pověst a já se k ní chci vyjádřit, když jsem se připravoval na mm, tuto událost dnešní, totiž taková zlomyslná pověř, že někteří evropští komisaři chtějí nakládat s Evropou jako s jedním celkem ve smyslu prodeje filmu. To by byla taková hloupost. Ujistěte mě, že to není pravda. Ono je to taková hloupost, protože to by se okamžitě odrazilo na diverzitě, protože pokud chcete něco prezentovat jako celoevropské dílo, tak jak budete chránit češtinu, belgické jazyky, jiné jazyky a přece tam o to jde, že film je natočen v nějakém jazyce. Jazyk je naše identita, musíme ji chránit. Nemůžeme vše prezentovat jako nějaký europrodukt to by rozhodně nikomu neprospělo. Tolik tedy ke kinematografii. Další téma, ke kterému se chci vyjádřit, je referendum a ten těžký úděl, kterým jsme prošli. Ta křížová cesta. Za prvé, tady chci zrušit jeden mýt, jeden mýtus, totiž lidé mi často říkají, že Britové hlasovali pro odchod z Evropy, protože dělnická třída to jsou všechno rasisté. Nic není více vzdáleno pravdě. Dvě třetiny hlasů pocházejí od Toryů, od konzervativců, jedna třetina od laboristů. A ta jedna třetina, která byla z řad laboristů, a to je dobře pochopitelné, ta je z regionu, kde starý průmysl odumřel a není za to náhrada. Lidé pracují na těch takzvaných smlouvách na nulové hodiny, bez záruky nemají žádnou práci kromě brigádnické, cítí se um, odcizeni, nikdo jim neposlouchá, nikdo jim nenaslouchá, nikdo o ně nemá starost, takže oni hlasují stylem, cokoliv řekne politik, budou hlasovat na truc. Ale to není ta většina. Většina pochází z řad pravice a tady to chci zcela jasně prohlásit. Ovšem na levici vzniklo dilema a spočívá, a tady hovořím o té pravé levici, nikoli o té sociálně demokratické levici. Teda ta levice, kterou já beru vážně, ta správná levice, ta křišťálová levice. A tam dilema spočívá v tom, zůstanete členem organizace, která je pravicová, která se zakládá na neřízené korporátní síle a nadvládě? A nebo ji opustíte a opustíte nikoli pouze své souputníky v EU, ale zároveň budete stát tváří v tvář britské vládě, která je ještě víc napravo než kterákoliv evropská vláda. V tom spočíval ten problém a to dilema. Takže to byla vlastně taktická otázka pro nás, protože naším nepřítelem je neoliberalismus a my se zamýšlíme nad tím, jak se s ním můžeme poprat. Ať už jsme uvnitř v Evropské unii nebo mimo ní. A Eh, to, co jsem slyšel já a to, jak jsem si poslouchal Evropany, ty, ta velká jména, ti velcí Evropané, vůbec se toho problému nedotkli. A přitom u nás ani diskuse Veřejná diskuse se toho tématu netýkala, se tím nezabývala. Vše zdominovala pravice a e, ptali se pouze, chceme získat vlastní nezávislost, anebo chceme být poddanými bruselských byrokratů takhle hloupě se ta diskuse vedla. To byla ta úroveň. Úroveň nějakého dítěte v mateřské školce. Vážná diskuse, jakou Evropu si přejeme, jak můžeme tvořit a přispívat k Evropě, kde lidé žijí, soužijí s důstojným způsobem, kde každý má možnost osobního vývoje, kde každý má práci, zaměstnání, každý je schopen vychovávat vlastní nov, rodinu, eh, kde je každá lidská bytost eh, považována za bytost, která si zaslouží pozornost. Ta diskuse se nevedla a tragédie spočívá v tom, že lidi říkali, pokud zůstanete v Evropě, tak se podívejte, čemu se upisujete. Já si to tady najdu. Tady v těch zakladatelských dokumentech, tady je uh, smlouva o fungování Evropské unie. Tady vám budu citovat článek 119 a tam se říká, státy musí přijmout hospodářskou politiku, která bude vedena v souladu s politikou od e, společného trhu, pak článek 120. Všichni se musí chovat v souladu s principy otevřené tržní ekonomiky, kde bude vládnout volná hospodářská soutěž. No a to samozřejmě není žádná hudba minulosti. To se nyní týká každého aspektu evropského hospodářství, evropské ekonomiky. Já jsem se zde připravoval a zjistil jsem, že existuje například čtvrtý železniční balíček. Vy jste možná expert v té otázce odborníky, já o něm nic nevím, no ale nevím, zda se toho může veřejnost hostit. Naše železnice například je úplná katastrofa, pokud chcete procestovat zemí, tak si musíte koupit jeden lístek, pak vystoupit, koupit si jiný, máte nesprávný lístek, protože to už je jiná firma, která má tady ten kus pod sebou, tak musíte platit eh, pokutu. My jsme eh, teď dávali granty, rozdávali peníze soukromým majet, majitelům více, větší měrou, než když to byla národní podnik. E, všichni jsou zadluženi a pak se vše investuje do těch právníků, kteří se mezi sebou perou o to, komu lze přičítat vinu za to či ono. Pokud opravdu uvažujete o privatizaci, tak byste se do toho neměli pouštět. Spíše si požádejte o pomoc. A tady se hovoří o tom, že ty země, které ještě to neučinili, tak budou muset zpřístupnit svůj systém železnic, eh, svou železniční síť, hospodářské sousedí. Ehm, my například máme jenom jeden eh, kohoutek eh, u nás doma a přitom musíme zpřístupňovat trh konkurenci v vodohospodářství. To je šílené. Jakým způsobem já si budu prostě čerpat vodu od dvou konkurenčních firm. Pak ubytování. Jak chcete ubytovat mm, bezdomovce? Pak když bude vše soukromé. E, musí se veřejně investovat do domovního fondu, aby se dočkali i chudí lidé e, střechy nad hlavou. Pak se hovoří o typu. Ta je sice, ta smlouva považována už za mrtvou, ale běží to s Kanadou. A tam oni mají možnost jakoukoliv demokraticky zvolenou vládou si předvolat na arbitráž, protože se jim něco nelíbí to opravdu se Evropská unie vážně domlo, domnívá, že může vyjednávat na takovémto základě? No to samozřejmě žádný eh, člen levicového smýšlení nepřipustí. A pak hovoříme o soud dech. Já tady nebudu vyjmenovávat určité věci, ale eh, celé množství, dlouhý seznam soudních rozhodnutí, které prioritním způsobem přistupují eh, k názoru nějaké firmy před názorem zaměstnanců. Ať už se jedná o směrnici o vysílání pracovníků, o poskytování služeb, to přece je vše nesprávné. Podminovávat odbory, podmirovávat zaměstnance. Evropa přece musí reprezentovat i tyto lidi. Jakým způsobem můžete podrážet nohy tomuto přístupu? Takže to vše bylo součástí dilematu levice. Evropská unie ideologicky podporuje neoliberální agendu. Je to i v jejich základních dokumentech, je to běžná praxe, je to vepsáno ve vše, je to moto, je to v každém kroku Evropské unie. Je to součástí evropského genetického kódu a proto je to opravdu problematické, aby někdo, aby nějaký dělník, nějaký člen dělnické třídy hlasoval pro takovouto unii. Tedy dilema bylo, jaké bylo a Jaké jsou výsledky činnosti EU? Máme 10% eh, eh, dělníků nezaměstnaných, 20% eh, mladých lidí, zvedá hlavu pravice, možná, že i tady máme extrémní pravici. V tomto sále vím, že Nigel Farage se snažil o zvolení Donalda Trumpa v New Yorku, takže ten má co dělat. Nyní trochu ten jeho favorit mu zakolísal, no ale možná si s tím i poradí. Chceme-li jeden jediný příklad, podívejme se na Řecko, podívejme se na ty příšerné záležitosti, které postihly naše řecké spoluobčany. Dluh, který nikdy nesplatí. A co je zcela základní, je, byli nuceni odprodat své rodinné stříbro, aby uspokojili velké korporace, které tam se sápou po řeckém majetku, chtějí si na řecké tragedii vydělat. Tedy Není to dobrá vizitka EU, ale zpráva z Velké Británie, o níž jste možná neslyšeli, máme společenství eh, lidí, kteří se cítí eh, izolováni, rozlobení, kde jsou drsné podmínky. Ano, máme masovou nezaměstnanost, ale kromě toho máme 5,5 milionu občanů, kteří jsou zaměstnáni na částečný úvazek, pracují možná den nebo dva týdne. Oni nejsou v těch statistikách nezaměstnaných, ale přesto bojují o přežití. Často potřebují, aby jim stát připlácel jen, aby přežili. půl milionu částečně zaměstnaných. To jsou ty smlouvy na uh, nulové hodiny kde v podstatě jste neustále v pohotovosti, pak vám zavolají, přijďte na dvě, tři hodiny. To je, o to právě jde. Musíte být k dispozici tomu zaměstnavateli a on vám dá, kolik se mu zlíbí těch hodin týdně. Pak máme krizi i v ubytování v Londýně, jak je vám známo ti, kteří, které potřebujeme v Londýně, pracovníci služe, bez kterých se neobejdeme, například učitele základní školy, si nejsou schopni najít ubytování. Já jsem hovořil s takovým učitelem základní školy či učitelkou, která jsem byla nucena vystěhovat, protože si nebyla schopna dovolit podnájem. A zároveň tržní investoři neustále stavějí předražené byty v centru Londýna a ty nejsou vůbec nikdy osvětleny. Proč? Protože tam nikdo nebydlí, protože si je někdo skoupí jenom jako investici. Byty, které se prodávají za 50 milionů li- liber. 15 milionů liber. A teď tam máme hasiče, eh, zdravotní sestry, učitele. Ti musí do, dojíždět zdaleka, protože v tomto neoliberálním systému nejsou schopni si najít ubytování. Ano, už téměř končím. Jenom ještě jedna otázka, možná někteří budou odpověď znát. Totiž jsme zemi velice nerovnou kde existuje veliká společenská nerovnost. Plat ředitelských kádrů za poslední vlády Toriu konzervativců vzrostl, vzrostl o 50%. Průměrný plat pracujícího vzrostl trochu, ale nedosáhl ani úrovně z roku 2008 před krizí. Máme ředitele, který si za 45 minut vydělá to, co průměrný pracující viděla za rok. Představte si. A to je průměrný zaměstnanec, dělník. To vydělá až za rok, ne ten nejchudší. Pak máme potravinové banky, kde ti lidé se neuživí, aniž by někdo té charitě nepřispěl tou konzervou, kterou v supermarketu koupí. To jsme neznali před několika lety. Nyní už je to rozšířená věc. 1,5 milionu potravinových balíčků bylo loni rozdáno, téměř půl milionu směřovalo k dětem. Potravinové banky. Sociální péče. To už skoro nemáme. Pak lidé s postižením. E, tam oni v těch úsporných opatřeních šestinásobným způsobem utrpěli ty škrty byly šestinásobně vyšší, takže když slyšíte, jak premiérka Tereza May říká, my jsme stranou dělnické třídy, tak se prosím zasmějte. A pomyslete na ty, kteří docházejí do potravinových bank. A pak máme opravdu krutý systém pro ty nejzranitelnější, kteří jsou na dně kteří zoufale potřebují podporu, kteří například jsou příliš nemocní na to, aby mohli pracovat a přitom se jim říká, že musí do práce. A to je vědomně kruté rozhodnutí. Totiž ten přístup, že pokud jste chudí, je to vaše vina, nemáte střechu nad hlavou, je to vaše vina. Takový příklad. Slyšeli jsme o muži, který byl po infarktu, takže nemohl do práce. A když přišel na odhad, na vyhodnocení, tak on v té době utrpěl další eh, srdeční příhodu, když s ním prováděli eh, ten, to interview. Takže on nemohl dokončit, eh, nemohl se dále účastnit tohoto interview, hm, tohoto rozhovoru s tím pracovníkem a za to dostal pokutu. Že prostě tam nebyl do konce. A tak to vypadá realita pro stovky tisíc eh, spolupčanů. Jsme hrdí na neoliberální Evropu, na neoliberální Británii? Bohužel, asi ne. A v tomto kontextu já točím své filmy. My, filmaři, máme určitou odpovědnost, vlastně jednu jedinou. Vypovídat pravdivě o tom, co víme. A ještě chci něco říci, možná se to ještě objeví při otázkách v diskusi. Totiž naše laboristická strana poprvé v dějinách laboristů máme u kormidla někoho, kdo se otevřeně zastává dělnické třídy, kdo se snaží omezovat vliv kapitálu a velkých firm, velkých korporací. První vůdce laboristů, kteří se postavil ruku v ruce vedle těch, kteří se snaží zamezit stávkokazům vstup na pracoviště. To nepamatujeme. Stávkující dělníci přijde předseda naší laboristické strany a postaví se k ním. A proto v britském tisku si nepřečtete o něm jediné dobré slovo, ani eh, v, kan, na kanále státním BBC, ani na kanále soukromém. Ale slyšte to ode mě. Máte opravdu nesrovnatelnou příležitost. Existuje možnost vybrat si, volit si, ale mocní o našem laboristickém vůdci neřeknou nic kladného. A je to pochopitelné. A pak ještě závěrem. Já si do deníku píši takové zajímavé citáty. A tady se domnívám, velice vhodné moto pro filmaře, pro kohokoliv, kdo píše, kdo se snaží být tvůrčí, někoho v naší prozeci, Brecht, Bertolt Brecht, možná je to špatně přeloženo. Já to řeknu anglicky, takže možná kdo to zná německy, tak mi odpustte, že je to takto kostrbatě přeloženo. Brecht napsal následovná slova. Vždy jsem se domníval, že ta nejjednodušší slova musí stačit. Když řeknu, jak se věci mají, Zlomí to všem srdce, když nebudete bojovat, tak se vám věc nevydaří a to je vám jasné. Grazie Kevin. Thank you. Thank you for this inspiring speech. Eh, vi abbiamo dato. My jsme vám dali prostor právě eh, eh, protože a právě proto, abyste vy jako tvůrce řekl pravdu a vy jste to řekl jasně i svobodně a vehementně s veškerou razoncí a určitě je třeba podporovat svobodu projevu filmu a my zde v parlamentu, ve výboru pro kulturu právě eh, hodně eh, nám eh, se staráme, ale leží nám na srdci kulturní různorodost a vůbec přístup více lidí ke kultuře. A i nám leží na srdci uznání jazykové různorodosti, protože to je velké bohatství a právě to nám i pomo- pomůže vytvořit evropský prostor filmové tvorby. A my víme, že eh, zde hm, nelze to nechat pouze eh, tedy tržním silám. Zde je třeba nalézt eh, tu správnou rovnováhu, jak jste řekl. A takže hm, Řekl jste některé tvrdé věci, se kterými třeba někteří mohou nesouhlasit, někteří souhlasit, ale e, samozřejmě filozofie Evropy je sociální tržní ekonomika, ne neoliberalismus v ekonomice. A, e, takže to má samozřejmě řadu e, různých výkladů, které jim dávají různé politické síly a mm, posting workers třeba, to je to jsou předpisy, za které jsme bojovali a kde jsme i chtěli, eh, eh, aby eh, to bylo změněno, novelizováno, aby právě tam byla větší sociální spravedlnost. My v parlamentu jsme si vědomi chudoby v různých kategorií a chci vás ujistnit, že to je debata, které se skutečně věnujeme v parlamentu a samozřejmě s různými názory, ale všichni jsme si vědomi, že je to problém, je to výzva. A je třeba tedy eh, se, eh, se opírat o filozofii, která bude více solidární, eh, nový růst, nový typ welfare pro nové generace a dát jim naději nespravedlnosti, které vy tak kritizujete, odsuzujete. Víme, že existují ale myslíme si, že politika, vysoká politika by měla právě definovat, popisovat, ale by měla mít i tu odvahu je překonávat. Já myslím, že v Evropě naštěstí neexistuje jeden myšlenkový proud, naštěstí tedy samozřejmě eh, i, eh, i ten jak neoliberalismus v ekonomice, to je původ krizí sociálně, ekonomické a s tím souhlasí více a více lidí dnes. Já nebudu eh, eh, zde, tedy se eh, nebudu hovořit o vašich politických názorech, ale jak jsem řekla, vždycky potřebujeme takové názory, které třeba nám nebudou pohodlné, pro nás nebudou pohodlné, budou mm, mm, se nám třeba se nám nebudou líbit. A děkuji, takže teď dám slovo Doris Pak, která dnes je tady zde s námi, která se hodně zasloužila o kulturu a cenu Lux. Takže vám slovo, dám slovo vám teď, vám tedy a poté našim dvou dalším režisérům, hostům, které jsme si pozvali. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. E, s Kenem Loučem jsem se setkala před pěti lety a on se nezměnil. Před pěti lety mi vysvětloval socialismus u večeře s jeho manželkou a my jsme e, strávili krásný večer, protože měl eh, protiřečníka, který mu velmi přitakal, pokud jde o názory na socialismus. Samozřejmě mnohé, co říká, v tom má pravdu, ale vše, ze všeho obvinovat Evropu, to je asi chybné. Možná, že společně s Kenem Loučem bychom si mohli uspořádat eh, diskuzi eh, o eh, lepším vnímání naší unie. Já si myslím, že on nevnímá vždy všechno, jenom to, co si přeje a to je potom možná někdy chybné. Ale já nechci pokračovat tímto směrem, protože jinak se nedostaneme k našemu samému tématu. Máme tady Selin Sharma, a ti, eh, kteří blíže znají Lux Price, tak vědí, že ona vytvořila eh, nádherný film La Bande de Fille a potom tady máme eh, autora filmu Io sono Lee. A pokud si pamatujete na ten, tyto filmy, a já jsem viděla i film Kena Louče, viděla jsem to v Cannes, tak to jsou problémy, které se zabývají sociálními problémy a oni eh, opravdu dokáží eh, se dotknout srdcí těch, kteří ty filmy sledují. No to jsou filmy, které, když jsou italské, nebo německé, nebo estonské, tak zkrátka nejsou uh, chápány, nebo není jim rozuměno, protože zkrátka uh, lidé nerozumí těm jazykům. A to byla také myšlenka Luce, ceny Lux. To, že se vlastně vyberou tři filmy. Nevybírá je samozřejmě, nevybírají je samozřejmě poslanci, ale tři osobnosti, které se velmi dobře eh, vyznají v kinematografii. A teď tady máme tyto vynikající filmy. Eh, dva byly v rámci, vidět v rámci Pri Lux a, a, a tak je tady ještě ten třetí film, ale já nevím, jestli ten film uvidíte, protože já si myslím, že film Kena Louče, ten asi nebude mít velké publikum, protože je velice specifický a má velice specifické poselství. A když potom eh, nebude mít ani polské nebo uh, německé titulky, tak zkrátka mu nebude porozuměno, nikdo mu nebude rozumět. A eh, paní kolegyně Selin eh, Šiama. já jsem slyšela, že jste vytvořila online platformu, kde filmy, které nejsou příliš často um, viděny, protože um, tam je nedostatek finančních prostředků nebo uh, nevyjde distribuce, tak vy máte platformu, kde pro edukativní uh, účely nabízíte tyto filmy na té, na té online platformě. Můžete k tomu něco říci, prosím? Dobrý den. To je více než vzdělávací platforma, protože naším záměrem eh, je, eh, nebo je to platforma VOD, první taková eh, kinematéka virtuální, byla zřízena ve Francii na iniciativu režiséra a technologického partnera Universiny. Um, ehm, a myšlenkou bylo vytvořit Cinematax, to znamená eh, tady schromáždit filmy 21. století, eh, nějakým způsobem významné. A tyto filmy jsou vybírány a, a, eh, a tedy takto zveřejňovány scénáři mm, a každý režisér nabídne seznam 50 oblíbených filmů, eh, které eh, tedy takto bude prezentovat ehm, protože filmy mohou být samozřejmě eh, k dispozici všude možně, dají se nalézt, ale jsou na té či oné platformě a tak dále, takže není snadné je třeba nalézt. A my jsme eh, tady vlastně eh, chtěli eh, takto to mm, jaksi soustředit a chtěli jsme, aby režiséři takto mohli akcentovat filmy, které jsou pro ně důležité. Takže tady jde o to, aby ty filmy byly tedy přístupné a je tady ta vůle, ten záměr Eh, tady zpřístupnit toto kulturní dědictví filmové. Eh, u nás je to ve Francii, ale samozřejmě to bude možná i ve, v Belgii, i v Itálii a tak dále. Je to také možné dát k dispozici, když samozřejmě tam je potřeba různé věci dojednat, eh, ale ano, a zaměřujeme se také na trh a je to velmi sledované a zatím ještě není žádný ekonomický model za tím celým projektem. A myslím si, že to by stačilo pro tuto chvíli. Děkuji. A já bych eh, se chtěla zeptat eh, podobnou otázku i eh, směrem k André. Já vím, že máte velký zájem o dokumentární filmy a bohužel se musí říci, že dokumentární filmy nejsou tak rozšířeny jako výpravné filmy a Vím, že z toho důvodu jste vytvořil nezávislou eh, značku, abyste mohl eh, širšímu, širší veřejnosti bez, bezplatně vlastně tyto filmy zprostředkovávat. Dobrý den. Ano, již několik let v Itálii. Do... Dando molte soddisfazioni da un punto di vista... Již několik let eh, je zde dokumentární film eh, velice zajímavý a láká nové publikum, často mladé publikum. Já si myslím, že řada filmů, například i eh, Louč je vlastně dokumentarista, bych řekl, zde neexistuje eh, taková propast mezi dokumentárním filmem a filmem jako takovým hraným filmem, takže mm, protože často eh, reálné osoby se stávají tedy filmovými postavami a naopak. A zde ty příběhy bereme v reálném životě, což nám umožňuje vypravovat eh, příběhy, které jsou reálné příběhy a vlastně povýšíme do jiné reality. Takže určitě proto to stojí za to vidět. A zde eh, jako jste samozřejmě, já souhlasím s tím, co řekl Louč, pokud jde o ten ekonomický systém, ve kterém žijeme, jsou zde obrovské nerovnosti, pokud jde o e, distribuci hm, filmů. A to je spojeno s tou duálností, kterou zažívá e, film, tedy na jedné straně průmysl a na druhé straně ta komunikace, to sdělení. E, průmysl má své ekonomické zájmy, které často samozřejmě ovlivňují naše filmy, nejenom produkci, ale i distribuci. Tudíž já nejsem schopen nějakých velkých projevů, já e, vyprávím příběhy, takže já vám doložím na jednom příběhu, o co jde. Je to příběh těch, kteří, eh, já nemohu říct jejich jména, těchto protagonistů. Proč? Poněvadž nejenom protože já jsem se jich nezeptal, zdali mohu to všechno vyprávět zde jen tak v Evropském parlamentu, ale především, protože pro ně by to bylo těžké to říci veřejně. A to je e, e, e, příběh dvou mladých lidí, kteří v posledních měsících zachránili jeden kinosál v malém městečku, deseti tisíc obyvatel v Itálii. A mm, takže tady za to si zasloužíš památník, protože zachránit kinosál, no to už je samo o sobě významný kulturní krok. Oni to udělali zvláštně, protože se jim líbí filmy. Jiný důvod tam nebyl. O, o, o, dělají no, on prostě jeden, jeden, jeden tajemník nebo sekretářka, druhý mm, eh, se věnuje jiné profesi, takže ale eh, oni mm, mm, se tedy řekli, Eh, ta vesnice nebo to městečko chtělo zavřít kinosál, protože již nevydělávali a oni řekli, ne, my to chceme a začali pracovat eh, zadarmo. Zachránili to kino, ten kinosál a mm, udělali to tím, že dělali sbírky a no, eh, vlastně tu příležitost změnili v takovou formu takzvané sharing economy, sdílené ekonomiky. A dobře, řekli dobře, máme teď kinosál, a všechno, mm, i dokonce ho vybavili novým projektorem a řekli, dobře, no tak, mm, protože jim se líbí filmy, takže to chtěli. A teď začali plánovat, co tam budou dávat, jaký program. Oni jsou také rodiče, mají děti a jejich děti, no, na to mm, také chci, aby tam byly filmy Walt Disney. Ten poslední film Walt Disney, dobře, no tak dobře, proč ne? Tak zavolali italskému distributorovi tohoto filmu. Je to e, nedávný film, který teď právě vyšel Eh, a takže distributor řekl, chcete ten film? Jo, chceme, chceme ho mm, rodinám dávat v sobotu, v sábatu, v neděli pro rodiny, no tak to musíte i v sobotu večer, potom každý, každé úterý, každý, každou středu a pokud ne, tak zaplatíte, zaplatíte penále 5000 euro, pokud to neodvysíláte. No oni řekli, no ne, my můžeme jenom v sobotu, neděli, protože my jsme my eh, chceme eh, i eh, tedy vysílat jiné filmy, třeba dokumentární filmy, my jsme pozvali Andrea Segre, aby tedy mm, o tom hovořil a oni, mm, oni ve středu večer, tam se jim podařilo dávat ten můj dokument a oni mi to všechno odvyprávěli. No to není poprvé, co to slyším. A jednoduchou věc se mě zeptali. Já se vás ptám tady, proč neexistuje nějaké nějaké místo, kde bychom mohli ohlásit, nahlásit tyto nespravedlnosti, že to je špatné, když mi někdo nutí z důvodu ekonomických prostě, abych já eh, ho dával ve svém kině. Já si myslím, že možná tady to je ta platforma nebo to místo, kde bychom měli o těchto problémech mluvit, protože to jsou eh, nerovnosti, nespravedlnosti, které se asi netýkají pouze eh, eh, kin, filmu. My v Itálii, my se snažíme zachránit eh, film a všichni bojují a ale je problém, že nikdo nám nepo, nepomůže bojovat proti Walt Disney, proti Fox. No samozřejmě tam prostě máš, máš jenom jeden, jedno telefonní číslo, tam můžeš tak maximálně zavolat a oni ti vnutí podmínky a tím to končí. Jak potom můžeme my přežít? Já jsem, mm, můžeme vytvořit eh, sítě, distribuční sítě a podobně, ale pokud tato pravidla se nezmění, no tak eh, bude pouze, budou pouze vyhrávat tržní síly. Wunderbare Děkuji, to byl opravdu skvělý příběh. Já bych na to ráda naví, navázala a aby Ken Loach viděl, že něco děláme, tak eh, bych řekla toto. Právě strukturální fondy, například v Polsku, byly konkrétně využity na to, aby se zachránila kina, biografii, aby se digitalizovaly, protože daleko od města byly biografie, ale nebyly vybaveny eh, moderní technikou a proto nemohly promítat. A kultura eh, společně eh, s ekonomí tady něco dosáhly. Samozřejmě, že to nemohu spojit eh, s tou krásnou příhodou, ale tady opravdu o něco ekonomického jde, ale tak to prostě je. A ještě bych něco dodala. Ken Loach všechny své filmy s výjimkou toho posledního dával k dispozici zdarma. To znamená, ten, kdo chce promítat ten daný film, tak může až na ten poslední. Takže já si myslím, že to je velmi eh, dobré. Ale já si myslím, že on si to může dovolit, ale nemůže si to dovolit ani Šerma, ani um, tedy uh, Andrea Seger. A já jsem to prostě musela říct. Paní předsedkyně, vy jste také chtěla něco říci. Já si velmi vážím tohoto eh, vyjasnění a možná bych ještě také něco dodala. Eh, Andrea Segre hovořil o situaci, kterou osobně znám a italský parlament se v tuto chvíli zabývá zákonem o ochraně biografů historických sálů, budov a to je nesmírně důležité, když tam jsou poskytnuty i evropské prostředky. Existují ekonomické modely, které něco takového umožňují, umožňují provoz takových biografů. To je velmi důležitá věc. V několika případech, a já jsem si to sama prověřila, existují i národní zákony, které zabraňují monopolům v této oblasti. A existují také mezinárodní eh, partneři, na které se lze obrátit v této věci. Nyní se hlásí kolegové, takže máte slovo. Paní Trypel, děkuji. Eh, ráda bych nejprve poděkovala eh, velmi vřele Kenu Loučovi. Já mám tak, nebo tak moc se mi líbil váš projev. E, i v souvislosti s tím světlem, které jste zmiňoval, které může být někdy i chladné a že je potřeba jim do, mu dodat vřelosti. A projevy v Evropském parlamentu nejsou vždy tak svěží jako ten váš a proto se mi velmi líbilo, co jste říkal. Tady je samozřejmě potřeba dotknout se občanům a ukázat jim nové perspektivy. Já bych chtěla také zmínit geoblocking, který jste uvedl. Já si myslím, že musíme být velmi obezřetní. Já chápu, že vy byste si přál, aby evropská díla měla, byla dostupnější, ale zároveň musíme být velmi obezřetní, aby tady nebyly ty licence takové, že by si je potom mohly eh, obstarat pouze americké firmy. My to musíme opravdu tu rovnováhu nastavit velmi obezřetně tak, aby tady byl větší přístup pro evropské občany, ale ne abychom narušili systém, jak financovat filmy a abychom udrželi tu uh, kulturní diverzitu. To je potřeba. Potom, pokud uh, jde o váš přístup k Evropské unii, a já chápu, že vy tady máte velké problémy ve Spojeném království, ale pokud obrázek Evropské unie eh, je takový, že je vnímám pouze jako neoliberální, tak to je problém jako takový, protože tady samozřejmě můžeme kritizovat eh, celou řadu politik, ale eh, tady jsou regulované trhy. Podívejte se na bankovní unii, podívejte se na klimatické politiky, na politiku klimatu nebo na environmentální politiku, která se snaží regulovat trh. Takže aby se tady vyvolával dojem, že Evropská unie je pouze neoliberální, to vlastně do jisté míry narušuje důvěru lidí eh, v možnost spolupracovat. A proto je podle mého názoru mnohem důležitější zaměřit se na věci, eh, Ono je samozřejmě snaží zaměřit se na věci, které nefungují, ale tady je velká dobrá vůle ty trhy regulovat a to je něco, co by nemělo být podceňováno. Děkuji. Chtěla jsem pouze říci, že kvůli komunikačním a důvodům tady, eh, tady musíme postupovat následujícím způsobem. Já musím odejít, protože musím, mám nějaký eh, termín a, a e, dále tady bude předsedat místo předsedkyně. Děkuji vám za to, že převezmete tuto funkci a uvidíme se později. E, v, sedmi, v sedm hodin v parlamentáriu se setkáme. Děkuji. Slovo má pan Venta, Polsko. Děkuji, Doris. Děkuji, Doris. děkuji za zmínku o digitalizaci. Ano, je pravda, že právě v Polsku se podařilo díky digitalizaci udržet při životě několik malých provinčních kin. Já se ale chci vrátit k tomu, kdo nás eh, včera v noci opustil. Andřej Vajda. Bereme-li v úvahu jen 40 filmů, které vytvořil, mezinárodních eh, filmů, filmů, které měly velký ohlas v Polsku i ve světě. Je to pilíř evropského filmu. Je to někdo, kdo svou tvorbou poukazoval nikoli pouze za významné aspekty polských dějin, ale který pomohl naší zemi projít eh, tím obdobím přerodu, transformace. Byl to nejen veliký člověk, eh, veliký režisér, ale i veliký spoluobčan. Dále se chci zmínit nikoli o strukturálních fondech, ale o fondech kreativní Evropy, které podporují i kinematografii. A já jsem byl spoluzpravodajem právě zprávy o digitalizaci evropské filmové tvorby. My podporujeme Lux Price právě proto, že prosazuje evropskou ideu v době krize hodnot, v době krize myšlenky Evropy. A na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Vielen Dank, Mrs. Ähm, Děkuji, paní Watt. Ale ne k Brexitu, prosím. Dobrá. Zkusím to vyřešit rychle. Ken a já jsme před několika týdny byli členy stejného panelu a tady jsme hovořili eh, proti eh, uzavření Liverpoolské ženské nemocnice. Jsem moc ráda, Kene, že jsi zde, miluji tvé filmy, sama jsem kdysi byla tvůči, než jsem se stala mm, poslankyní. A ještě chci říct o tom, o kom hovoříme jako o pravém socialistovi. Já jsem se vzdala umělecké tvorby, abych bojovala za ty správné hodnoty. Jsem laboristka, podporuji Jeremyho Corbina a jsem ráda, že jsi to zde řekl nahlas, protože mnohé věci, o nich hovoříš, tak my zasvěcenci o nich víme. My to každodenním způsobem zde provádíme. Čert věží, vězí v podrobnostech. Ta mravenčí práce probíhá ve výborech mezi jinými na půdě tohoto výboru a díky tomu dosahujeme změn. Jedná se o navazování styku, navazování společného jmenovatele s našimi partnery a nejsmutnější věc, do které se Británie pustila, je, že se odvrátila zády na tento dialog, k tomuto dialogu. Jediným způsobem, jakým něco jsme schopni řešit, je, že se posadíme ke stejnému stolu, že si rozebereme, v čem spočívají problémy, například globální odeplování, společenské krize, solidarita. A to se přes problémy, které zde máme s extrémisty, řeší tím, že zde máme i feministy. Máme zde kolegy, kteří věří v to, že je třeba bojovat proti vyhýbání se daním že je třeba se poprat s finančními otázkami. Ono se zde mnohé děje na progresivní úrovni. Mnohem lépe se to zde řeší než v britském parlamentu. Například zde máme Maďarsko, které se snaží budovat zdi, či se nepomáhá utečencům v Řecku. To není Evropská unie. To často zatím to stojí členské státy, jednotlivé členské státy a my musíme bojovat za myšlenku celoevropskou. Nyní, když už budeme mimo toto seskupení, tak to bude zatraceně těžká práce. Nyní už zde naše levicové hlasy budou slyšet slaběji já jsem členkou laboristické strany, jsem členkou zde skupiny socialistů a demokratů, ale chci tě ujistit, že všichni se zde zasazujeme za ty, kteří věří v Evropu. Věří v naši Evropu, v Evropu příštích generací. Takže ty musíš bojovat na frontě filmařské a já budu bojovat na frontě politické. Já jsem politička, která je přesvědčena o významu umění a kultury a filmu jako té síly, která mění věcí. Takže postav se i za nás zde, jako se postavil za Liverpoolskou ženskou nemocnici. Jeremy právě, ten jde mezi stávkující dělníky, ten jde v první řadě, když se manifestuje, ten se zasazuje o chudáky, o ty nejchudší. Musíme se o to zasazovat i jinde a když opustíme toto seskupení, tak to, to britské socialisty bude opravdu špatné. Děkuji, Juli. No, tady se z toho udělal socialistický problém, britský problém. Ne, vždy je to totéž, ale máme tady pana Matéze. Máte slovo. Signor Loce, eh, per quanto mi riguarda... No, pane Louči, Eh, eh, vy jste tady skutečně pronesl proevropský politický eh, projev, který jsem nikdy ani v parlamentu podobného rázu nikdy nic takového neslyšel. My u nás v italské levici máme velký problém s leadership v jedn, v ob, a to s katolickou církví především máme tedy problém, takže bych mm, rád slyšel něco takového i u nás. A já Souhlasím s faktem, že Unie mm, se stala zbraní neoliberalismu. Je třeba se více zaměř, zaměřit na pozitivní aspekty. Hlavní problém této instituce, která není dostatečně demokratická, to znamená parlament, je volen sice lidem, ale má málo kompetencí ve srovnání s radou a komisí. Já jako stínový za e, moji frakci GUE, tak já jsem spravdajem pro čtvrtý balíček železniční a moje práce eh, spočívá v tom, aby komise akceptovala něco, co již vlastně parlament odhlasoval. Odhlasoval velice pokrokový text s velkými zárukami pro zaměstnance, například soukromé podniky, které si koupí část železnice, tak musí zachovat stejnou úroveň eh, pracovníků, tak aby garantovali zaměstnanost a i bezpečnost. Eh, komise a rada to zrušily a to vlastně již parlament ale předtím odsouhlasil. A pokud jde o, hod, o chartu lidských práv, ta obsahuje koncepci, e, e, kterou neobsahují často ani ústavy, a to je důstojnost. To je i hodnota vašich filmů a důstojnost i těch vyloučených e, skupin kategorií osob. A je třeba, eh, aby naše politika byla také takto důstojná, aby nám šlo o lidskou důstojnost, o práva lidí na důstojnost. Já vám děkuji. To je pro mě velká výsada, že jsem eh, si vás mohl eh, vyslechnout. Já jsem také četl Brechta a mně se líbila jedna jeho věta. On říká, že my, my jsme si museli eh, eh, sednout trochu na křivo, protože všechna ostatní místa eh, byla již obsazená, takže já jsem rád, že my jsme trochu takovými mimochodníky. Děkuji. A ještě kolegyně Selin. Pokud by se chtěla vyjádřit a nakonec ještě dostane slovo Ken Loach. Prosím, Selin. Slovo, můžeš hovořit o čem chceš. Ano, o čem chceš, můžeš mluvit. Ne, ne, ne něco ale optimistického, pokud to půjde. Já bych řekla jednu věc, ano, já jsem optimistka, jenom bych chtěla říci, že e, zde hm, také e, děláme jako kdyby kultura by měla stavět e, mosty, jako kdyby film, literatura musí stavět mosty. To jsme tady slyšeli, přece o to tady nejde. My my, eh, filmaři, kteří cestujeme s filmy po celé Evropě, my to víme, že mosty jsou. Ono je snadné cestovat s filmem. To je jako kdybychom měli e, přesvědčovat lidi, aby konzumovali kulturu, no ale Evropa rovná se kultura, ono to funguje přece samo sobě. A e, e, ty kulturní mosty, ty přece máme. Když máte hezký film, no tak ten e, není problém, jak si s ním obět 20 zemí v Evropě. E, to je strašně jednoduché. Protože filmy cestují velice dobře, takže kultura rovná se mosty. Kultura, i to je most, eh, takže mm, co bychom stavěli? Teď jde o to, ale jak tedy zajistit, aby eh, ta umělecká díla se dostala všude. A mm, eh, i přes trh, přes ten trh. Ehm, ale v podstatě tam není problém, lidé to chtějí. A ještě bych chtěla říci, že Snažíme se eh, na kulturu nahlížet jako na nějaké dědictví, jako kdyby to byla minulost. Ne, přece kultura je dneš, dnešek a musí především reprezentovat dnešní společnost. A 80% filmů dělají eh, muži, 20% ženy pouze a ono se to ale vyvinulo o 2%. Ve Francii eh, dokonce teď je to více žen, ale pořád je to 20%, takže e, to jsou francouzská čísla, která vám tady říkám, ve skutečnosti e, v různých filmařských školách, e, na festivalech je spousta žen, ale prostě pravda jaká je, já jsem tomu sama nevěřila. Možná, že ženy mají méně peněz, aby mohly, si, aby mohly dělat filmy, mm, protože průměrný rozpočet jsou 4 miliony, u mužů, už 2,8 a o vytvoření e, festivalu v Cannes. Tam, os, tam bylo 1800 e, vybraných filmů a 60 pouze od žen, takže a v posledních letech tam vůbec nebyly žádné ženy, to bylo v roce 2012, 2005 a tak dále. Takže když si uděláte tu tabulku, tak zjistíte, jak je to koncentrované ale v rukách tedy některých. Takže třeba si uvědomit, ale že kultura není žádné, není z minulosti, to není minulost, to není dědictví minulosti, ale je to současnost, takže je třeba i, aby na tom se podílo více žen. A to tedy říkám i tady, protože u vás, protože bych ráda, abyste také to vzali v potaz. Děkuji. Děkuji, Selin. Ano, to jsem právě chtěla se zeptat. Přesně, my jsme neměli moc času. To nebylo zas tak optimistické, ale ano, nám, vlastně teď nám to tak ukázalo trochu cestu v ceně Lux. A teď máme už jenom pět minut. Pan Ken Loach, tak prosím. Um, uh, thank you very much. Um, it's been a very... May I? Thank you very much. It has been... Děkuji. Jednalo se pro mě o velice poučnou diskusi. Inspirovaly mě slova ostatních, ale jednu věc musím ještě opra- opravit. Obávám se, že naše moje filmy nelze slížet zdarma, jsou v rukou distributorům. Ale někdo mě to tvrdil, říká paní Pak. No, snad na internetu byly zdarma ale protože někdo tvrdí, že je její vlastníkem, museli jsme je znovu stáhnout. Ale u toho nového filmu je rádi promítáme komunitním střediskům za levné peníze celá záležitost distribuce je zajímavý jev. Iniciativy jsou dobré, ale přesto jsou okrajové. V Londýně například evropské firmy se ještě dají sehnat, ale mimo Londýn už téměř vůbec. Tedy hovoříme, jako by se to odehrávalo, ale v praxi vůbec ne. Většině lidí se nenaskýtá možnost vidět nějaký evropský film. A pokud to myslíme vážně s tvorbou evropských filmů, se zpřístupňováním evropských filmů všem, tak musíme uvažovat o tom, že by města, stejně jako jsou vlastníky divadel, měla mít i nějaké kino v každém městě a neměli by tam programy stanovovat ti, kteří rádi chodí do fast foodu, ale ti, kteří milují film fanoušci filmu a k tomu se musí přistupovat vážně a vyřeší to pouze vlastnictví kin, veřejné státní vlastnictví kin. Pak ještě další věc. Někdo zde zmínil festivaly. No bez nich bychom opravdu nepřežili, ale jedna smutná věc je, že je velice smutné, že v podstatě nyní už nelze pořádat filmový festival, aniž by to spolufinancovala velká korporace. No ano, protože je to příliš drahé, ale dnes už v podstatě si člověk nemůže ani štěknout, ani pípnout, aniž by nějaká korporace tam nebyla přítomná, eh, tam vše neurčovala a tu kulturu nějakým způsobem směřovala. Ale my musíme umět být nezávislí, my musíme mít možnost uspořádat koncert, výstavu nebo filmový festival, aniž by nám říkali velké firmy, jak na to. Eh, nevím, zda opravdu je možné mít něco bez toho, aniž by Evropská unie zde hovořila o neoliberalismu. Bohužel já, když si to přečtu, tak to z mého pohledu vypadá velice neoliberálně. Možná z vašich lavic to vypadá trochu méně neoliberálně a musíte mi to dokázat. Musíme změnit například rozhodnutí Evropského soudního dvora, jinak formulovat eh, evropské dokumenty. Eh, podíváme-li se na zemi jako Řecko, tak se jim musí říci ne nebudete nuceni odprodávat veřejné zdroje, veřejné statky. Evropská unie jim to diktuje, ale pokud se Evropská unie nechce tvářit jako neoliberální, musí se k Řecku začít chovat jinak. Musí ctít vůli lidu. A pak ještě privatizace železnic a železniční balíček. No, tam platí to tež. A pak ještě další citát, který jsem vám chtěl přednést, to je citát z Williama Blakea významného britského básníka a umělce, malíře, a ten prohlásil, kdekoliv máme co dočinění s náhledem peněžním, nemůže mít místo umění, nejvrž pouze válka. Myslím, že měl pravdu. Yes, I would like uh, to thank our guest. Ano, chci velice srdečně poděkovat všem hostům. Vidím, že jsou to lidé velice umínění, velice angažovaní. Dokonce i když s nimi nesouhlasíme, musíme souhlasit s jedním, že totiž ta diskuse stála za to. Evropská diskuse eh, opravdu um, naplňující smysl Evropy. A jsme rádi, že nás navštívila i Doris Pak. A teď ještě všem kolegům připomínám i všem zde přítomným, že dnes nepříliš daleko odtud se bude ve tři čtvrtě na sedm konat zahájení vernisáž výstavy 100 eh, um, od stínu světla Antonio Tajani a Silvia Costa to zahájí, jste všichni zváni, to bude výstava spojená s cenou Lux Prize a příjemný večer, nashledanou, naviděnou.